Dobrý den, vážení kolegové. Tímto zahajuji dnešní zasedání. A dnešní dopolední program zahájíme bodem číslo jedna pořadu jednání a tím je prohlášení komise ohledně přípravy samitu o opatřeních v oblasti klimatu a o cílech udržitelného rozvoje organizované OSN v New Yorku. A na úvod dnešního zasedání tedy předám slovo panu komisaři. Tímto vás zdravím, pane komisaři, a děkuji vám, že jste se dostavil na naše plénum. Slovo má tedy pan komisař Miguel Arias Kaněte. Děkuji, pane předsedo. Vážený předsedo, vážení poslanci, dnes dopoledne jsme tu, abychom se připravili na nadcházející summit o týkající se klimatu udržitelného rozvoje v New Yorku. 11. září komise přijala sdělení parlamentu a radě jakožto příprava na blížící se summit, aby se připravila jakožto Evropská unie eh, na svoji klimatickou politiku. Um, Evropa bude zastoupena a po, tuto delegaci povede Donald Tusk a měli bychom tedy tam jasně a komplexně vysvětlit, kde si nyní Evropa stojí a kam míří vysvětlit naše iniciativy, aktivity a zápal, s kterým toho chceme dosáhnout. A samozřejmě také vysvětlit hodnoty, který které ctí všechny členské státy. Zaměříme se na následující body. Jasný pokrok učiněný v přípravě a dokončení dlouhodobé strategie pro klimatickou neutralitu do roku 2050. Dále plnění našich národních přispění do toho komplexního rámce klimatické legislativy a pak monitorizace a revizace stávající implementace a také uspůsobení našich cílů v červenci velká většina evropských lídrů um, splnila, uh, slíbila, že se hodla, že se hodla stát uh, jít cestou klimatické neutrality. Je to obrovská výzva. Evropa uh, si hodlá navýšit tuto svoji klimatickou činnost, hodláme snížit cíle Eh, ve srovnání z roku 2017. Zároveň se nám podařilo ale eh, zajistit nárůst HDP. Eh, legislativa do roku 2030 byla přijata Měli bychom dosáhnout 23% snížení emisí a mělo by se nám to podařit dvakrát tak rychleji. No a plnění cílu do roku 2050 společně se správným mechanismem by mělo zajistit, eh, umožnit toto urychlení, tento zrychlený proces a směřovat k směrem ke klimatické neutralitě. Když se toto podaří, tak odhadujeme, že do roku 2030 tato opatření umožní snížit emise skleníkových plynů o 45 ve srovnání s údaji z roku 2009 a myslíme si, že schůdné tedy bude to 40% snížení do roku 2030. Vidíme v tom jasné benefity pro celou Evropskou unii a myslíme, že to je ten správný krok, jak pokračovat se snižováním až do roku 2050. Nicméně potřebujeme také nezbytné finanční prostředky, které mají přispět ke splnění těchto cílů. Máme tedy vyčleněné určité prostředky 200 eh, miliard eh, eur až vyčleněných až do roku 2040 na směřování do nízkouhlíkové eh, společnosti a ekonomiky. Samozřejmě všechno toto bylo projednáváno i na úrovni zde v Evropském parlamentu. Očekává se tedy nějakých 328 milionů eur, kterých bude vyčleněn, které budou vyčleněny právě na plnění těchto klimatických cílů. Tato klimatická neutralita si ale bude vyžadovat masivní um, investice a bude to obrovská výzva. Um, co nám leží na srdci? Čistá mobilita, čistější ekonomika. Měli bychom uh, tedy si uh, také vzájemně pomoci absorbovat emise skleníkových plynů ale samozřejmě víme, že rozsah těchto investic zachází za jakékoliv možnosti veřejného sektoru, proto musí přispět i soukromý sektor. A abychom přitáhli soukromé investice, Evropská unie již zavádí určité podmínky a pobídky pro investory, aby i oni pomohli plnit tyto klimatické cíle. Například máme finanční plán pro udržitelný růst a zároveň pro sustainability Eh, pro udržitelnost. A abychom toto všechno splnili, tak a podařilo se nám tedy dokončit tuto práci. Máme evropskou klimatickou strategii, zároveň ale potřebujeme sloučené mezinárodní úsilí. Evropská unie takto posiluje například spolupráci s jihovýchodní Ázií. Um, ehm, a myslíme si, že přispění těchto dvou bloků bude zásadní pro tak významné sektory, jako je energetika, energetická účinnost. A Evropská unie nejenže je hlavním lídrem pro pomoc do rozvojových zemí v hodnotě 70 miliard eur v roce 2018, je také největším dárce ve věci eh, klimatu financujeme rozsáhlé klimatické projekty. A tyto částky se od roku 2013 zdvojnásobily na nějakých 20 miliard eur ročně. Takže Evropská unie je naprosto zavázána pomoci zlepšovat tyto podmínky v oblasti klimatu. Eh, k tomu pomáhá také Evropská investiční banka. Mm, oblast klimatu se nachází zastoupená také v nejrůznějších smlouvách o spolupráci a v obchodních smlouvách s našimi partnery. Samozřejmě, že klimatické problémy si vyžadují eh, globální zodpovědnost. My jsme aktéři a hodláme i nadále být aktivními aktéry, abychom splnili i cíle stanovené v zamezování oteplování. Tady opravdu potřebujeme něco eh, udělat a naše sdělení musí být jasné. Naše úkoly nekončí zde musíme ještě více posílit naše úsilí, navýšit úsilí v nadcházejících letech. A já jsem rád, že v těch uplynulých letech, kdy jsem byl pověřen právě portfoliem klimatu, nastolilo správnou cestu a nyní si uvědomujeme, že je zapotřebí činit ještě víc. Takže Evropa nyní vysílá tento apel. Máme vyjádření parlamentu, máme programy pro klimatickou akci a je důležité tedy, abychom pracovali i nadále, pracovali zodpovědným způsobem a s jasným předurčením. Hodláme tedy vykonávat ještě rozsáhlejší akce, které budou stavět na našich výdobicích z nedávných a ten model pro klimaticky eh, neutrální eh, společnost a ekonomiku, to je náš cíl a je to také model, který by měli převzat nebo který chceme, aby převzali i naši světoví partneři. A společně takto můžeme pomáhat zabraňovat klimatickým pohromám. Pane předsedo, dámy a pánové, a nyní udržit, cíle udržitelnosti. To je první takové fórum, které se tímto cyklem bude zabývat. My vítáme, že hlavy státu a další zainteresované strany poprvé budou mít příležitost eh, monitorovat pokrok v dosahování této agendy. Tento summit by měl eh, nabídnout politické vedení pro to, aby se urychlil pokrok této oblasti. Výsledkem summitu bude také jasné prohlášení obsahující definované cíle, zejména závazek zachovat integritu agendy do roku 2020 a další úsilí v plnění cílů. Formulace o synergiích cílů agendy do roku 2030 a dohody z Paříže. Bude potřeba vyjasnit formulace například o mořských ekosystémech a o udržitelné produkci a spotřebě. Výsledkem bude také zpráva o SN udržitelném rozvoji. Víme, že současná míra pokroku není dostatečná, aby bylo dosaženo těch tížených eh, synergií. Někde dochází k, eh, k prohlubování rozdílů a většímu dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Zdá se, že některé státy ustupují od příslibu plnit agendu roku 2030 a pařížskou dohodu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za vaši trvalou podporu těmto, eh, tomuto klimatickému plánu. To nám umožňuje zaujímat eh, velké místo v mezinárodním měřítku a převést eh, ty sliby do konkrétních opatření. To od nás očekávají občané a bude potřeba mobilizovat naše úzelí jak v Evropské unii, tak i na celém světě. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji za váš projev a za informace, které jste nám poskytl, co se týče sdělení, které hodlá Evropská komise přednést na tak významném summitu v New Yorku. O tomto budeme tedy nyní jednat. Čeká nás kolečko příspěvku našich kolegů a v první řadě bych předal slovo naší kolegyni paní McGuinness. Paní místo předsedkyně, prosím, máte slovo. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři. Já si uvědomuji, když tady teď hovořím, že generální tajemník OSN řekl, že Eh, je potřeba přijít s akčním plánem. Ale my také eh, musíme tady přednést své projevy, které eh, jasně řeknou, že chceme naplnit pařížskou dohodu. Ale také bychom si měli uvědomit, že ne vždy ta slova následují činy. Já bych chtěla zmínit čtyři ty cíle, kde vlastně po kroku dochází. Je to cíl číslo dvě, který se týká hladu, ale jak právě komise říkal, tak v této oblasti eh, se ty rozdíly zvyšují. 800 milionů lidí na světě nemají dostatek eh, jídla. Dále jde o rovnost. Cíl číslo 10 není plněn a biodiverzita a klima tady také. Nezavádíme eh, opatření, která by nám umožnila naplnit tento cíl. A dovolte mi, abych se ještě zmínila o hladu. Je to reálný problém, je to výzva pro nás všechny, abychom aplikovali konzistentně politiku nejenom my, ale i na celém světě. Jedna zpráva hovoří o intenzifikaci úsilí, ale myslím, že ani tady v parlamentu nemáme jednotný názor na to, co by to mohlo představovat, takže je potřeba prohloubit debatu tady mezi námi, také mezi různými výbory o těchto otázkách. A já doufám, že ten to nový parlament umožní lepší koordinaci mezi výbory. Co se klimatu týče, tady víme, že eh, nás čekají velké problémy, mladá generace po nás chce, abychom šli dál, ale měli bychom také si uvědomit, že se musíme připravit na změny v produkci a ve spotřebě, které budou potřeba, abychom mohli splnit všechny tyto ušlechtilé a dosažitelné cíle. A ještě dvě věce, oceány a pevnina. Máme velmi silnou politiku v Evropě, ale musíme také v OSN přesvědčit naše partnery, že multilateralismus je důležitý. Bohužel ten systém je dnes slabší, než když eh, tyto dohody vznikaly. Doufám, že naše delegace bude pracovat na tom, abychom dosáhli velkých změn a já jako jedna z eh, členek té eh, delegace proto udělám všechno, co bude v mých silách. Děkuji a nyní má slovo paní Miriam Dali, prosím. Thank you, chair, commissioner, Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Načasování je vše. A summit, jak týkající se cílů, Eh, tak i klimatu je rozhodující. Jsme v situaci už v podstatě havarijní a my musíme zvýšit jak svou ctižádost, tak i zajistit, že k přeměnám bude skutečně docházet, což znamená poskytnout nezbytné finanční prostředky a i horizontální politiky jak to vypadá na dnešní den. Pokud chceme naplnit přísliby na rok 2030, zatím se nezdá, že bychom pařížské cíle naplnili. Přitom EU má jak potenciál, tak i povinnost ty cíle splnit a zároveň přijmout i vizi do budoucna na eh, pro klimaticky neutrální budoucí svět. Potřebujeme klimatický neutrální e, koncept pro naše odvětví, potřebujeme e, finanční koncept a zásadní změnu jak ve stavebnictví, v zemědělství, lesnictví a dopravě. Klimatické změny to je globální záležitost a jak sám pan komisař řekl, i řešení musí být globální ale zároveň čekáme, že právě EU bude v té záležitosti líder, lídrem a že se bude snažit pomáhat i těm nejzranitelnějším zemím. Před summitem bych ráda se přesvědčila, že Evropa bude eh, hovořit jednoznačně a že bude slyšet. Nechceme ani podminovávat naši budoucnost, budoucnost naší mládeže či náš průmysl. Znamená to ale, že všichni v Evropě se musí ujmout vůdcovské role a zároveň, že cíle nebudou pouze na papíře, že Evropa skutečně bude jednat v duchu svých uh, závazku. Děkuji, Miriam. A nyní má slovo Maria Soraya Rodriguez Ramos. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, ano, klimatické změny už se prokázalo, to není nějaká otázka ideologie, ale otázka přežití. A měli bychom konat rychle, naléhavě přijmout rozhodnutí a akce, které budou bezprecedentní ve srovnání historického vývoje. Pokud tak neučiníme, tak dojde k oteplování světa o 3 stupně do konce století a ztratíme jakékoliv možnosti konat. Nyní tedy konat můžeme a proto je tu ta výzva, ten apel generálního tajemníka OSN pro příští týden, což bude nejvýznamnější týden na úrovni Organizace spojených národů. Svolal tedy tento summit o cílech udržitelného rozvoje. Je to naprosto klíčový moment. Před rokem, kdy všechny signatářské strany eh, pařížské dohody mají eh, podepsat své závazky, jasné konkrétní závazky o dekarbonizaci, aby se zabránilo tomuto navýšení teploty a aby chom v roce 2050 již nedospěli k 1,5 stupňovému navýšení teploty. A také je to moment, kdy jsme letos zaznamenali pohromy, klimatické pohromy jako sucha, záplavy, požáry, aby se neopakovaly tak často. Evropská unie může být lídrem v této změně na tom summitu, o kterém již bylo řečeno, to nebude summit jenom, aby tam zazněly projevy, ale aby se přistoupilo k činům, aby to byl jasný závazek, že neutralita, klimatická neutralita do roku 2050 je zásadní a nová evropská komisařka již oznámila, že tu bude legislativa EU pro klima a že pro ní bude nezbytné financování, že evropské investice budou také tvořit část klimatické banky. Proto také jakožto členka té delegace, která vycestuje na summit, chci říci, že dnes v dnešním světě, v době multilateralismu, pouze Evropská unie může být lídrem tohoto procesu změny. Můžeme a já jsem opravdu přesvědčena, že bychom tak měli učinit. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo náš kolega Bas Eichhout na minutu a půl. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, předsedo. Děkuji, paní komisaři. Tento pátek nastartujeme týden globálních akcí, ke kterým přistoupí celá řada našich občanů, už to zde bylo zmíněno, kteří volají po intenzivnějším konání. Všude, nejen v Evropě. Já vím, pane komisaři, že se pravděpodobně jedná o jedno z vašich posledních plenárních zasedání, ale určitě jste se dokázal, už přesvědčil, že to, co nám zde eh, vykládáte, se za poslední dva roky nezměnilo. Neustále zmiňujete eh, uhlíkovou neutralitu a tak dále a tak dále. A ono se v té věci až tolik neděje. O to nám nejde. Lidé, občané by chtěli, aby politici naslouchali vědcům to mi nepřipadá, že má místo. Potřebujeme se připravit na nový typ hospodářství, na novou ekonomiku. Evropa musí být stižádostivější. Už eh, nová komise snad znamená určitou změnu, ale my bychom rádi věděli, jak přesně to bude vypadat, jak přesně mm, přistoupí například k právním změnám. Ve vašem DG nemám pocit, že vládne eh, ten duch toho, že je třeba okamžitě zakročit. Spíše se počítá dlouhodobě. Ale Evropa už příští rok ještě mm, před novým zasedáním musí začít snižovat eh, vylučování uhlíku v opačném případě všechny zklameneme. Děkuji a nyní pan Jordan Bardella na minutu. Děkuji, pane předsedo. Antonio Guterres, současný generální tajemník OSN, eh, prohlásil minulý měsíce, že boj proti změnám klimatu nestačí jenom slova. My tedy teď čekáme na činy, nikdo nemůže popírat, že mezinárodní organizace jako je Světová banka a Měnový fond, nesou velkou zodpovědnost za ten systém, který ničí životní prostředí a ve kterém se teď pohybujeme. Protože to vedlo k neřízené globalizaci, k výměně zboží, které eh, znečišťuje naše moře. Velmi často se tam eh, daleko vyrábějí výrobky, které bychom si mohli vyrábět tady. Je potřeba dosáhnout eh, Eh, změn také v oblasti mezinárodních eh, dohod o volném obchodu, například s Mercosurem. Takže eh, tady slyšíme řadu pokryteckých slov, musí se to promítnout do mezinárodních dohod o volném obchodu, Mohl bych eh, ukončit to eh, citátem francouzského spisovatele, že Bůh se směje na ty, kteří si to zaslouží. Děkuji, nyní má slovo naše kolegyně paní Zalevská na minutu. Pani předsedající. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, kolegyně, ve vystoupení pana komisaře jsme slyšeli slova ambice a odhodlání a naštěstí i skutečné um, akce. Proto já se táži, jsme skutečně připraveni na diskusi po eh, analýze toho, co je možné a toho, co se může v konkrétních státech odehrát. Máme už naplánované skutečné investice na nejbližší dobu. Je to uskutečnitelné, proveditelné, máme k dispozici finanční zdroje. Pan komisař zmínil více než 320 miliard eur na akce, v oblasti životního prostředí, ale co nám neřekl je, že komise zatím nemá transformační rozpočet. My jsme na to upozornili a díky tomu jsme se dočkali příslibu 5 miliard eur. A já se táži, nejsou takto ti žádostivé plány tím, co naopak zvýší emise, protože náš průmysl se nám přestěhuje do těch zemí, kde ty standardy tak vysoké nejsou a kde si mohou znečišťovat dále. Děkuji. A nyní má slovo Petros Kokalis. Na minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři. Minulý týden generální tajemník pardon, příští týden generální tajemník OSN svolal do New Yorku summit, kde se mají prezentovat programy na snížení emisí CO2 pro období 2025 až 50. Všichni věci mají v tomto zajedno představují stejný obrázek. Ten obrázek je alarmující, který vedl všechny mladé v Evropě i z celého světa k akci. Je tu opravdová klimatická naléhavost. I my všichni, naše ekonomiky, stojíme před výzvou. Je to příležitost pro to, abychom se postupně neustále uspůsobovali, abychom dosáhli udržitelného rozvoje ty dohody z, Pami, z Paříže zároveň hodlají snížit hrozby pro klima a také odstranit chudobu a velké společenské rozdíly. Máme příležitost toho dosáhnout. Pokud zapojíme těch 17 cílů udržitelného rozvoje, eh, eh, těch, eh, do těchto cílů i cíle evropského semestru Eh, tak, jak je představil pro budoucnost Evropy pan komisař Timmermans. A toho dosáhneme, pokud eh, také budeme plnit eh, navrženou legislativu. Děkuji. A nyní má slovo naše kolegyně Eleonora Evi. Eleonora Evi, Grazie, Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. V této debatě existuje Eh, ta nevyřčená věc, a sice, že je potřeba eh, spojit své síly, to je v rozporu s těmi cíly, které vyhlásila Evropská unie v roce 2015 se odhadovalo úsilí na 500 miliard pro Evropskou unii samotnou. Evropská komise eh, potvrdila, že se snižují prostředky, které jsou věnovány na této účely a proto bychom měli předložit v OSN návrhy, které budou konkrétní, které povedou k přesunu z využívání fosilních paliv a budeme využívat obnovitelné zdroje. Je absurdní neustále podporovat ten systém, kde se eh, přesouvá různé zboží po celém světě a má to ničivý dopad na životní prostředí. Nejde jenom o to, že určité zboží je americké, evropské nebo čínské, ale víme, že tady dochází k různým daňovým eh, zvýhodněním a proto bude potřeba upravit eh, celou hospodářskou soutěž v této oblasti. Děkuji, nyní má slovo Tomas Tobe. Um e Na minutu a půl. Uh, uh, Děkuji. Evropská unie a členské státy jsou průkopníkem v rozvojové spolupráci a tato eh, role je čím dál tím důležitější v této době. Evropská unie byla hnací silou na summitu OSN, kde se sformulovaly cíle udržitelnosti. Na to bychom mohli být pyšní, ale teď je na čase dosáhnout dalšího pokroku, zejména u všech těch eh, cílů udržitelnosti. Jsem velmi rád, že nově zvolená předsedkyně komise je odhodlaná přijmout opatření a že noví komisaři chtějí zajistit naplnění těchto cílů, ale potřebujeme závazek, že tak skutečně učiníme a já se těším na cestu do New Yorku na tento summit jako součást delegace, protože my musíme dát jasně najevo, že chceme nasměrovat tu politiku správným směrem a chceme bránit multilateralismus a chceme také, aby ta naše rozvojová politika byla jasně zaměřená na cíle. Děkuji a nyní předávám slovo kolegovi Udo Bulmanovi na dvě minuty. Mikrofon. Uh, pane předsedo, je pouhý týden, který máme před summitem v New Yorku a všichni o něm mluví. Podnikatelé i politici na celém světě. Ale co to znamená v praxi? Jsme skutečně připraveni? Ne cíle nám scházejí, jejich náplň nám schází, protože na ně nemáme a často zaostáváme, protože nám schází i politická vůle. A to odhodlání, to se musí radikálně změnit, zejména v zemích, kde jsou příjmy nižší, potřebujeme 150 miliard dolarů ročně které eh, by znamenaly skutečný pokrok eh, v naplňování cílů udržitelného rozvoje. Zní to bombasticky, ale v praxi se jedná o pouhé půl procento globálního HDP. Proč tedy nejsme skutečně připraveni na investice tohoto rozsahu do nového typu vytápění, dodávek vody, správnou obživu dětí v nejchudších částech světa. I když na severu vidíme pragmatismus, nestačí. Dokud bude pokračovat to, že se na výrobu masa eh, znamen, ruinují pralesy a že ti nejchudší pouze přežívají a ničí přitom životní prostředí, tak rozhodný pokrok nenastane. Je třeba eh, konat s odhodláním, aby ten pokrok byl skutečný a zároveň musíme bojovat i s nerovností a nespravedlností. Pokud nebudeme pomáhat občanům, aby ti si uvědomili, že musí vzít osud do vlastních rukou, a to multilaterálním způsobem, komplexně politicky, ve vzdělávání, tak pouze díky tomu budeme mít eh, šanci. A to od toho samitu čeká. Děkuji, Udo. A nyní má slovo Katrin Šabu. Pane předsedo, vážení kolegové, příští týden někteří z nás pojedou na summit OSN v New Yorku, kde se bude jednat o udržitelném rozvoji a klimatických změnách. A v současném stejném okamžiku v Monaku bude zveřejněna zpráva o kryosféře a o oceánech. Tu jsme, eh, o tu jsme žádali už před čtyřmi roky. Ty výsledky jsou velmi alarmující. Zdá se, že Eh, ta situace v oceánech je velmi kritická. Dochází k eh, porušování té rovnováhy. Eh, víme, že díky fotosyntéze nám oceán poskytuje polovinu kyslíku, který potřebujeme pro naše atmosféru a pohlcuje také skleníkové plyny. A je to také velmi důležité pro zabezpečení potravin pro 3 miliardy lidí na planetě. A to všechno je ohroženo klimatickými změnami. Frekvence také cyklonu je důsledkem oteplování planety. Dochází ke zvyšování teploty, tím pádem klesá podíl kyslíku a k e, oceány se eh, e, okyselují. A já doufám, že teď konečně se z toho stává téma, které bude mobilizovat Evropskou komisi a e, zejména komisaře Velu. A je potřeba, aby se o tom jednalo i na příští konferenci COP1 e, Blue COP. A bude také potřeba, abychom hledali řešení i pro tuto oblast. Bude potřeba financovat obnovu mořských ekosystémů, snížit e, námořní dopravu a snažit se obnovit populace druhů v moři. Evropa má zodpovědnost a e, musíme se ujmout vedení v této oblasti. Je to velká výzva a čeká to na příštího e, místo předsedu komise, e, komisaře, který bude mít na starosti Green Deal. A já jsem ráda, že dostal tuto zodpovědnost. Bude potřeba, aby se oceány uznaly za společné dědictví pro celou, pro všechny obyvatele. Děkuji. A nyní má slovo Eileen McLeod. Pane předsedo, v pátek budou s Skotském pochodovat tisíce mladých lidí, stejně jako v jiných částech světa, aby apelovali na politiky, aby klimatická akce nastala už nyní, aby naše planeta, aby s ní bylo zacházeno, jak si to zaslouží. Právě teď jsme před summitem a jejich apel musíme vzít sebou. Musíme konat rozhodněji abychom dosáhli cíle nepřekračovat 1,5 stupně. To se od nás čeká, to musíme naplnit. Skotsko už ohlásilo eh, klimatickou havarijní situaci a eh, příští generace už nemusí žít na stejné planetě jako my. Je třeba, aby celá EU má k tomu morální povinnost, eh, byla ostatním příkladem a stimulovala tuto globální ambici. Skotsko vás v tom podpoří. Děkuji. A nyní má slovo Silvia Limer na jednu minutu. V prosinci se nám v Chile znovu rozjede klimatický cirkus, tisíce účastníků, kteří si četují přes celém světě a miliony um, mil uletí, aby spalovali obrovské množství paliva, aby si mezi sebou plakali a utěšovali se a to za peníze daňových poplatníků. O tom už se ani nezmíním. Takže zatímco oni se v Marrakeši, v Limě scházejí, v roce 2007 na Bali scházejí a neustále nám líčí nové hororové scénáře, tak u sebe doma se starají na to, o to, aby se stěžovalo jejich vlastním občanům doma jak létání, tak jízdy autem, no a ještě, aby přestali jíst to špatné maso, jim říkají. No a mimochodem jsou nějaké otázky, ano, já e, budu v Chile, ale určitě se nebudu starat o CO2. Na dnešek tímto končí. Děkuji, nyní má slovo kolegyně Jadviga Višněvská. Děkuji bardzo, paní... Já vám děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Už dnes má Evropská unie tu nejstížadovější klimatickou politiku na celém světě. Proto já se nedomnívám, že bychom v New Yorku měli deklarovat ještě vyšší žádost. Ráda bych upozornila, že přehnaně striktní politika už dovedla eh, evropský průmysl k tomu, že je méně konkurenceschopný. Nevidíte, co se děje v ocelářství? Jsme eh, přímo pod um, obrovským náporem čínské ocely. E, evropský průmysl se stěhuje mimo EU, což znamená, že nám ubývá pracovních míst a roste nezaměstnanost. My hovoříme o klimatických cílech a v té souvislosti zmíním energetickou chudobu. 54 milionů evropských občanů tím v EU trpí a Prosím, nezapomínejte na to. Já jsem pro ochranu klimatu, ale zároveň ten přechod musí být spravedlivý a musí brát v potaz energetický mix právě historicky daný, například jako v Polsku, kde uhlí je dějině dáno a potřebujeme více peněz na spravedlivou transformaci. Děkuji. A nyní má slovo Silje Modik na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. A myslím si, že konkurenceschopnost je tady také důležitá v tomto tématu a vítězi budou ti, kteří budou schopni uspůsobit svoji produkci podmínkám nezbytným pro zabraní klimatickým změnám. Komisař hovoří o snížení počtu emisí o 45 Na to poukazují vědci. My si myslíme, že toto snížení by mělo být 50%. Myslíme si tedy, že ta úroveň ambic není dostačující a naše ambice by by se měly zakládat na vědeckých podkladech. A nyní eh, vnímáme v oblasti klimatu velké nerovnosti. To, jak postihují klimatické změny populace, ztrácí se na biodiverzitě, eh, biodiverzita není Eh, jenom eh, věc jako taková, je to také nezbytnost pro zajištění odolnosti naší planety, aby ona mohla se bránit těmto klimatickým změnám, protože pokud příroda přijde o své přírodní zdroje, tak eh, ji budeme muset napomáhat my. Děkuji a nyní má slovo náš kolega Peter Líze. Děkuji, pane předsedo. Nominovaná předsedkyně eh, komise Ursula von der Leyen řekla, že je eh, eh, inspirovaná přesvědčením odhodlání mnoha mladých lidí, kteří protestují na ulicích a kteří se zajímají o životní prostředí a já bych ji v tom chtěl výslovně podpořit a sice, že Musíme jít společným, společnou cestou, chceme být eh, uhlíkově neutrální, chceme dosáhnout a navýšit ten cíl, který máme stanovený na rok 2030. Ale eh, nemyslím si, že bychom se měli navzájem urážet. Evropská unie je ve vedení eh, boje proti klimatickým změnám a v podstatě jsme jediná velká hospodářská velmoc, který už, která už přijala zákony, které vlastně jdou ještě dál než to, co bylo dohodnuto v Paříži. Musíme jít ještě dál, ale hlavně bychom měli se zaměřit na, dal, na další velké znečišťovatele a s nimi vést dialog. Ta debata, kterou vedeme tady v Evropě, Eh, je o tom, že už ty cíle plníme a že chceme jít ještě dál, ale bohužel v těch eh, dalších eh, ekonomicky silných zemích to tak není. No a abychom mohli ostatní přesvědčit, tak se musíme vydat tou cestou, kterou nastínila Ursula von der Leyen, kdy navrhneme nějaký způsob, jak dekarbonizovat ten průmysl bez toho, aby odešel do jiných částí světa. Musíme Eh, být eh, příkladem pro ostatní a jenom díky tomu se nám podaří to prosadit. Děkuji. Muito obrigado. Děkuji. A nyní má slovo pan Mark Tarabella. Merci, président. Le nombre de... Děkuji, pane předsedo. Eh, počet lidí, kteří trpí hladem, neustále roste, biodiverzita se neustále ztrácí a oteplování planety se zrychluje, zatímco mezinárodní spolupráce se zhoršuje potřeba, aby státy posílily své závazky eh, podle toho pařížského plánu. Bude potřeba, aby vytvořili své akční plány pro boj s klimatickými změnami. Ehm, jsme si uvědomit, že součet těch plánů nestačí omezit eh, navýšení té teploty o maximálně 2 stupně Celsia. Musíme tedy posílit naše strategie, abychom mohli dosáhnout eh, těch pařížských cílů a musíme tedy naše ambice navýšit akční plány a ochrana životního prostředí, to jsou eh, klíčové nástroje také boji proti chudobě, proti hladomoru kdekoliv na světě, nebo také proti migračním tokům. A ta opatření tedy musí podporovat všichni. Nemůžeme se zaměřit pouze na ty nejzranitelnější obyvatele, ať už je to u nás, anebo v těch méně rozvinutých zemích bude potřeba, aby státy přijaly silná, adekvátní opatření, která umožňují snížit nerovnosti na světě. Nemůžeme se spokojit se zmírňováním eh, těch dopadů. Musíme pozitivně budovat budoucnost. Je potřeba přijít s konkrétními opatřeními. Mark. Děkuji, Marko. A nyní má slovo naše kolegyně Frederik Ries. Děkuji, pane předsedo. Abych eh, parafrázovala eh, bývalého francouzského prezidenta Jacques Chiraca, náš, mez, náš dům hoří, ale dnes, 17 eh, let později, po tom slavném summitu z Johannesburgu, má eh, celý svět upřený zrak na ten summit, který se bude konat příští týden v New Yorku hmm, z pověření generálního tajemníka OSN Antonia Guterese. Evropa plní své plány, Eh, dosahuje těch tížených eh, výsledků. Dnes už jsme dosáhli 23% snížení emisí. Nicméně eh, v roce 2019 jsme opět byli svědky různých záplav, veder, požáru lesů, uragánů a dalších klimatických jevů, takže ty cíle z Paříže nebudou stačit. Bude potřeba strojnásobit naše úsilí, máme-li dosáhnout toho omezení eh, oteplování planety pouze na 2 stupně Celsia, takže budeme muset jít ještě dál a zejména vzhledem tomu, že eh, celosvětově představujeme pouze 9 emisí, musíme ukázat ostatním, těm hlavním znečišťovatelům, že eh, díky těmto klimatickým opatřením můžeme posílit naše ekonomiky, že to není naopak. A je to právě ten eh, zelený, eh, ten Green Deal, se kterým přišla eh, paní von der Leyen. A proto musíme začít rychle jednat. Děkuji a nyní má slovo naše kolegyně Karima Deli. Monsieur le Président, mes chers collègues. Pane předsedo, vážení kolegové, planeta nám vysílá celou řadu varovných znamení. Eh, dusíme se, jsou tady vedra, lidé vyjadřují svůj vztek eh, vzhledem k těmto jevům. Vědci upozorňují velmi varovně na to, že se mění klima. Už nestačí jenom slova, projevy, eh, protože to vede k deziluzi. Teď musíme mít konkrétní činy a Evropa musí jít příkladem. Chci připomenout, že žádný členský stát EU eh, e nedodržuje zatím eh, tu pařížskou dohodu, tak se probuďte. Všechny sektory k tomu budou muset přispět. A tak bude potřeba, aby příští týden na summitu OSN, abychom přišli s plánem na ambiciozní zdanění letecké dopravy. Evropská unie tady může prosadit svůj hlas a já doufám, že konečně využijeme této příležitosti a si to říci, že Jasně, pokud neuděláte nic, tak zítra eh, to bude eh, eh, vaše vina, že dojde k tak velkému zhoršení. Děkuji. A nyní má na jednu minutu slovo kolega Bušede Vilalba. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Klimatické změny vedou k tomu, že naše názory jsou skeptické. Neříkám to já, poukazují na to vědecké studie i takové osobnosti jako Al Gore, Leonardo DiCaprio nebo někteří zde přítomní tak to na to nahlíží. Znepokoje nás zachování, možnost zachování našeho životního prostředí, to, jaký vliv mají klimatické zemi na naše vlasti, ale o tom tu nehovoříme dnes. Dnes a v nadcházejících dnech se jedná o politickou agendu, která tu nahrazuje vědecké podklady a odstraňuje jakoukoliv možnost řádné vědecké debaty v dobách, kdy publikum věnuje největší pozornost. Máme tu velké globální podniky, které ničí evropský průmysl, vede k nezaměstnanosti milionů Evropanů, ničí přírodu v Africe. A v tomto parlamentu se hovoří o miliardách eur, ale neříká se evropským občanům, že tyto prostředky půjdou právě z jejich kapsy. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a nyní má slovo náš kolega Mark Botenga. Eh, Děkuji. Neměli bychom chodit kolem horké kaše. 100 tisíc mladých eh, Evropanů po nás žádají žádostivou a účinnou klimatickou politiku. Ve skutečnosti jim nedokážeme mm, ukázat, že jsme schopni pokročit, necháváme je ve štychu. Pokud bychom ji chtěli upřímně odpovědět, jak si radíme se stoupající nerovností a tím, že nám zatím schází Eh, akce eh, v oblasti klimatu, eh, tak bychom měli začít pořádněji investovat a dále bychom se měli rovněž postarat o to, aby všichni, kteří mají zaplatit daně, je skutečně odváděli. Díky tomu můžeme naší planetě pomoci. A rovněž musíme skoncovat s handlováním emisemi, která pouze znamená další výdělky jedné firmy na úkor druhé. Až poté jsme schopni planetu ochránit. Dobré. Děkuji. A nyní má slovo Kristian Silviu Bušoj. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, cíle udržitelného rozvoje jsou velice důležité, abychom zajistili lepší a udržitelnější budoucnost pro nás všechny. Přes eh, vykonané pokroky, jako snižování mateřské i dětské úmrtnosti či v jiných oblastech, je třeba mnoho co dělat v oblasti klimatu, diverzity, snižování nerovnosti a vymýcení hladu. Samozřejmě, že toto téma bude hodně projednávané nadcházejícím eh, summitu, ale já bych se chtěl vyjádřit také k cílu 10, tedy snižování nerovnosti. Mnoho zemí není ochotno se zavázat k splnění tomuto, tohoto cíle, aby uspůsobilo své ekonomiky či státní pomoci, ani eh, hovořit o pomoci pro snižování nerovnosti v nízkopříjmových zemích. Nicméně toto je problém i v těch středně příjmových zemích. Ale když se budeme soustředovat pouze na ekonomický růst, nebudeme snižovat nerovnosti. Potřebujeme jasně zacílené politiky, abychom se vypořádali i se splněním tohoto cíle. Děkuji. A nyní má slovo Javi López na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Mezinárodní společenství se příští týden sejde, aby hovořili o boji proti klimatickým změnám a plnění cílů držitelného rozvoje. Bude to setkání, které bude sloužit tomu, aby se čelilo ne budoucí hrozbě, ale stávající hrozbě. A Unie by měla konečně přejít z retoriky k akci. Z retoriky k akci, protože v roce 2015 jsme jako mezinárodní společenství eh, podepsali pařížskou dohodu s cílem snižování teploty na planetě Zemi. Nicméně Samozřejmě ty uplynulé čtyři roky byly ty nejteplejší roky v historii planety a také došlo k celé řadě klimatických katastrof, jako tomu nedávno bylo ve Španělsku ve formě záplav a nejen pře, přejít z retoriky k akci, ale také vyžadovat, aby Evropa byla lídrem v této věci, že můžeme a měli bychom v, té, v tom eh, ekologickém přechodu jíst, jít cestou k redukci emisí. Těch 40 stanovených do roku 2000 2030, ano, ale stanovit také ambicioznější cíle, být realisté. A ze třetí, ta ekologická tranzice je nezbytná, ale měla by být spravedlivá, protože jakákoliv transformace si vyžaduje infrastruktury, mobilitu, energii a bude potřebovat také určité tlumiče, aby se ochránila pracovní místa, aby lidé našli nějaké východisko tady z tohoto přechodu, aby byla zajištěna také sociální spravedlnost, aby to šlo ruku v ruce. A myslím si, že stále k tomuto všemu ještě máme dost času. Děkuji. A nyní má slovo Morten Peters. Je tak, formen. Děkuji, pane předsedo. Na úvod chci poděkovat panu komisaři za jeho neúnavné úsilí o eh, dosažení eh, přechodu k zelené ekonomice v jeho předchozím nebo dosavadním období Víme, že eh, tento summit zbudil velký zájem. Mladí, ale nejenom mladí v Evropě, dali jasně najevo, že teď už je konečně potřeba začít jednat. A my tedy se musíme postarat o to, abychom dosáhli toho, co dosáhnout chceme v Evropské unii. Na ten summit jedeme eh, bez toho, abychom měli dohodu o ambicích, tedy o tom, že chceme, aby v roce 2050 byla Evropská unie uhlíkově neutrální. Musíme dokázat, že to myslíme vážně. Na tom summitu bychom také měli ukázat, že jsme eh, ochotni se pustit do vedení. Musíme si tedy stanovit i vyšší cíl pro 2030. Ty cíle musí být závazné a je potřeba na to nasměřovat nebo eh, Eh, veškeré úsilí nasměřovat na to, abychom ty cíle naplnili. Vzhledem tomu, že tady máme pana komisaře asi naposledy, tak mu chci ještě poděkovat za jeho práci v minulosti. Děkuji a nyní má slovo náš kolega Michal Blos. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. 24. května, těsně před eh, volbami do Evropského parlamentu, Hodně mladých lidí začalo stávkovat eh, na podporu klimatu, protože měli pocit, že politici nic nedělají a přitom vědci říkají, že je potřeba omezit ten nárůst teploty pouze na 1,5 stupně Celsia. A všichni říkali, už není čas eh, čekat, musíme něco dělat, ale přitom zase na ten summit v OSN jdeme s prázdnýma rukama, musíme být ambicioznější, cíl, to je naprosté selhání politiky. A proto zase tento pátek, podobně jako eh, v minulosti, zase tisíce dětí budou stávkovat, protože nejsme schopni eh, něčeho, něco změnit. Oni eh, říkají Climate Action Now. Děkuji. A nyní má slovo naše kolegyně Izabela Helena Kloc. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Eh, v tomto týdnu média eh, z celého světa obdrží bezprecedenční obrovskou spršku zpráv z New Yorku. Je jasné, že ekologická politika je nyní mainstreamová. Slyšíme to všude a OSN tvrdí, že ty události celkem vyšlou silné signály a zrychlí eh, to klimatické soutěžení, to pozitivní soutěžení, které je nutné pro naplnění pařížských cílů. Já jsem jako poslankyně byla zvolena ve Slesku a chci všem připomenout, zejména panu kemisaři, že musíme být opatrní, jakým tempem budeme vzájemně soutěžit. Přizpůsobení se budoucnosti nesmí opomíjet solidaritu vůči těm nejchudším regionům, těm, které nejcitelněji pocítí, jaké jakékoliv změny eh, v mm, ekonomickém mixu. Eh, právě mnoho občanů eh, těchto oblastí bude čelit těžkým podmínkám, potřebují více času, prosím nezapomínejte na ně. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo naše kolegyně Dolores Monserrat. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři práci, kterou vykonáváte v oblasti tak složitého portfolia, jako je energetika a klimatické změny, představovalo určitý milník pro Evropskou unii. Evropská unie má být tím motorem, tím lídrem v boji proti klimatické změny, abychom zanechali budoucím generacím lepší planetu. Dohoda z Paříže bylo zás, byla zásadní a je oprávněné říci, že bez vašich zásluh bychom toho nedosáhli, jako změny v energetické politice, že se přistoupilo k akci vašich pět let eh, při, ve vedení eh, portfolia komise můžeme označit za za úspěch. Pracoval jste zvláštní, měl jste eh, obrovskou schopnost pro vyjednávání, takže my Španělé zanecháváme stopu tam, kudy kráčíme a myslím si, že vaše stopa bude tak zásadní jako stopa, kterou zanechala naše drahá Loyola del Palacio. Pro nás je opravdu velkou hrdostí mít komisaře, jako jste byl vy, který nás povedete také příští týden do New Yorku. Děkuji. A nyní má slovo naše, náš kolega Sepp Dans na minutu a půl. Thank you very much. Děkuji. Pane komisaři, jsou to dva roky od doby, co jsme schválili zprávu, mou zprávu týkající se eh, těch cílů SDG. Tam šlo jednak o mainstreamování těch cílů všemi politikami a klíčové bylo, že budeme pravidelně dostávat zprávy, jak na tom jsme v jejich plnění. A tady musím říci, že jsem zklamán protože mi to připadá nikoli pouze jako eh, selhání jednotlivců, ale selhání systémové. Táží se, jak jsou evropské instituce nastaveny na to, aby naplňovaly ty cíle eh, udržitelného rozvoje. Proto mi vdechla naději komentář nové budoucí eh, předsedkyně komise, že si to vezme pod lupu. Ale nyní ty tři scénáře, tady to jasně řeknu, z těch tří scénářů pouze ten první nás dostane do té situace, kterou si přejeme, abychom ty cíle naplnili, aby naše budoucnost skutečně byla udržitelná. A z tohoto místa musíme prokázat, že máme na to lídrovství ve světě nyní pořádné e, skutečné lídry nemáme. Nechce pouze, nechceme pouze jakousi formalitu si něco odškrtnout. Já vám, pane komisaři, děkuji za vaše osobní nasazení, ale prosím, všimněte si toho systémového selhání a snažme se to napravit v dalším mandátu. Děkuji. Nyní má slovo náš kolega Walter Flego. Poštovaný povjereniče, jako mi je drago da danas Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já jsem velmi rád, že dnes mohu hovořit o tak důležitém tématu pro naši budoucnost. Co se týče našich cílů, tak ty cíle musí být naprosto jasné. Musíme být v tom eh, vedoucím postavení mezi ostatními, kteří chtějí čelit klimatickým změnám. A Evropský parlament musí zajistit více prostředků na, v evropském rozpočtu na financování těchto opatření. Jde o prostředky na obnovitelné zdroje, na vytváření nových pracovních míst. Je to naše jediná šance. Nemůžeme hledat další výmluvy. Musíme být jasným průkopníkem na světě. Nemůže nám jenom jít o ekonomické zájmy. Naším hlavním cílem musí být udržitelnost. Musíme si uvědomit, že příroda sice může bez lidí přežít, ale my bez přírody přežít nemůžeme. Děkuji. Nyní má slovo naše kolegyně Alexandra Phillips. Děkuji. To je eh, závod, který můžeme vyhrát, ale také musíme vyhrát už kvůli našim dětem. Já jsem inspirovaná mladými lidmi od Grety po ostatní. Teď se vlastně opíráme o naše děti, abychom ehm, přestali jenom mluvit a pustili se do práce, protože vidíme, že někteří z nich se byli odhodláni pustit se na jachtě přes Eh, Atlantik, aby nás upozornili na ta nebezpečí. Teď eh, musíme uvědomit, že máme mandát pro eh, změny v klimatické oblasti. Ten plán z roku 2015 měl za cíl omezit to oteplení o 3 stupně. Evropská unie se teď musí zavázat k nulovému cíli do roku 2030, což může zajistit pouze ten nový Green Deal který se musí zaměřit i na další e, věci, jako je boj proti chudobě. Já se také v pátek zúčastním té klimatické stávky. E, chci dosáhnout toho, aby to začali všichni brát vážně. Dělám to i pro svého syna Refiho a pro všechny ostatní. Děkuji, Alexandro. A nyní má slovo kolegyně Agnes Evren. Merci, monsieur. Euh, Děkuji, pane předsedo. Čtyři roky po podpisu pařížské dohody musíme konstatovat, že dochází k rozporu mezi těmi závazky, které byly přijaty, a kroky, které provádějí signatářské státy, které často jsou největšími znečišťovateli. Ale, pane komisaři, vy jste se zapomněl zmínit o klíčové roli měst v dosahování těchto cílů. Přitom polovina světové populace žije eh, ve městech. Eh, jsou to budovy, které nejsou energeticky zabezpečené, je to silniční eh, doprava, eh, málo zelených zón. Víme, že ve městech vzniká více než 60 emisí skleníkových plynů. A proto také generální tajemník OSN identifikoval města a ty místní iniciativy jako prioritní akce. A proto mám na vás následující otázku sice jak můžete eh, přispět k tomu iniciativě, která eh, se bude týkat měst 23. září a jak chcete ukázat jasné vedení Evropy v těchto otázkách. Děkuji a nyní má slovo naše kolegyně Jute Gutelant na minutu a půl. Herr komisionär, Den eh, valrörelse som vi precis eh, har lämnat... Den... Máme zde na vybranou a hlasovali jsme podle vlastního svědomí, měli jsme šanci udržitelným způsobem svět měnit a trochu zrychlit ten rozvoj. Já se snažím uh, podporovat mládež. Jejich hlas nás vybídl k tomu, abychom jednali rozhodněji. I naše nová kandidátka na předsedkyni komise už přislíbila, že se tím bude zabývat i biologickou rozmanitostí. Nyní ale už v New Yorku můžeme dokázat, že to myslíme vážně. Tam totiž jsme schopni ukázat, že chceme být celosvětově na špici, abychom dosáhli cílu na rok 2030, a to nikoli pouze slovy. Pro nás, sociální demokraty, je eh, práce na koncepci udržitelné budoucnosti, na hospodářských preměnách. Srdcem těch politik je třeba se snoubit pařížské cíle s cíly udržitelného rozvoje a dokázat, že se jedná o vrcholovou prioritu pro EU tím doufám nakazíme, nakazíme celý svět a v New Yorku ukážeme, že jsme schopni přikročit ke konkrétním činům a že to v praxi bude znamenat, že přistoupíme k pařížským cílům vážně, že naše agenda na rok 2030 bude naplněna. Nepromarněme tu šanci ukázat, že to myslíme vážně v New Yorku, že jsme tím kontinentem, který bude příkladem ostatním a že Evropa plně pochopila dopady toho, jak to nyní vše vypadá vážně. Děkuji a nyní má slovo naše kolegyně Iuta Paulus. Už jsou to téměř čtyři roky od pařížské dohody a ukázalo se, že to, na čem jsme se tam dohodli, že totiž udržet oteplování pod hladinou dvou, případně jednoho půl stupně, se nám těžko daří, protože se tomu neupsali všichni. A příští týden se znovu bude summit konat v New Yorku. Omlouvám se, pane Kaněte, pan eh, Líze. Já se nedomnívám, že bychom ty cíle plnili až na 110 Když se podíváme, pod čím jsme se podepsali a podíváme se na to upřímně, tak to skutečně nestačí. Zejména ta zvláštní zpráva z Loňska, která nám ukázala, jak vysoký je náš skutečný uhlíkový rozpočet a co ještě vylučujeme. Já od nové komise čekám právě nápravu, že se bude jednat o všechna odvětví, že se u všech odvětví bez výjimky propočítá, jaký mají dopad na naše emise. Nikoli pouze energetika, přirozeně rovněž doprava a e, obchod. Často jsme kontraproduktivní. Někde emise snižujeme a jinde pasivně přispíváme k deforestaci. Berme všechno vážně, berme i tu mládež, která v pátek znovu vyjde do ulic vážně. Děkuji, paní Jutě Paulus. A váš příspěvek si vysloužil modrou kartu pana Furlase, modrá karta znamená, že dotyčný kolega žádá o objasnění a paní poslankyně ji může přijmout, může na tento dotaz zareagovat. Paní uh, Juto Paulus. Jeden z vašich kolegů tu žádá o objasnění, takže já se vás ptám, zda jste ochotná odpovědět. Já se omlouvám, nezaslechla jsem ten dotaz. Dotazem je, že jeden z vašich kolegů žádá o objasnění. Ano, ano, souhlasím, samozřejmě. Prosím. Takže pan Fuvas, prosím. Měl Fuvas, to je 30 sekund. Máte slovo na 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Není to dotaz. Chtěl jsem podpořit to, co říká naše kolegyně. Já tu slyším mnohé, kteří opakovaně říkají, že Evropa může převzít roli lídra. Ne, že to můžeme dělat, je to naše povinnost, musíme to udělat Eh, vůči očekávání evropských občanů a jak dosáhnout tohoto vedení. V první řadě hrát důležitou politickou roli. Otázkou nyní je, jak to udělat z pozice Evropského parlamentu. Paní Paulus, můžete odpovědět za 30 vteřin? Thank you very much for your question. Ano, děkuji za tuto otázku. Já se domnívám, že parlament může sehrávat velice silnou úlohu. Ono totiž eh, je na nás, abychom dýchali komisi na krk, abychom hlídali, že komise přijde s něčím konkrétním. Pokud komise nezvýší ambice, které potřebujeme naplnit do roku 2030, o nichž i tak víme, že jsou velice těsné, tak jim můžeme popohánět. Proto apeluji na všechny, jimž leží na srdci přežití naší civilizace v této sněmovně přemostěme eh, naše politické, ideologické rozdíly. Je totiž naším společným cílem, ono to je vlastně naše povinnost, nikoli pouze cíl, eh, zintenzívnit naše konání. Eh, Děkuji a poslední příspěvek z našeho seznamu zapsaných řečníků paní Edina Todd na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Globální boj proti klimatickým změnám a pařížská dohoda by měly být implementovány toto je obrovská výzva naší doby, protože dopad klimatických změn to není jenom záležitost ekonomiky a sociálních věcí, je to existencionální otázka. A já vítám iniciativu generálního tajemníka OSN, aby se lídři světa znovu věnovali tomuto tématu a EU může být hrdá za to, co dokázala a k čemu se zavázala ve věci boje proti klimatickým změnám změnám cíle EU do roku 2030 a příslušné závazky jsou ty nejambicioznější ve srovnání s dalšími velkými zeměmi. A Maďarsko jako členská země se také zavázala tomuto na pomoci. Myslím si, že postupujeme dobře. Zajistili jsme to, aby se ekonomický růst oddělil od nebo aby došlo k ekonomickému růstu a zároveň se snižovaly emise CO2. Bylo by dobré, kdyby se něco podobného podařilo ve všech e, zemích, kdyby si ostatní země stanovily ambiciozní cíle jako EU. Proto vítám také budoucí komisařku eh, Evropské komise a to, k čemu se zavázala na úrovni mezinárodních jednání, aby se zabránilo klimatickým změnám. Myslím si, že musíme dohlížet na její práci, protože tady se jedná o budoucnost naší planety. Děkuji, paní Todd. A je tu jedna modrá karta od kolegy Bernharda Nita a žádám vás tedy, zda přijímáte modrou kartu a chcete zareagovat. Přijímáte? Ano, přijímám. Takže prosím, máte slovo na 30 vteřin. Já jsem se chtěl obrátit na paní Poulet spíše než na paní Toth. Je mi to dovoleno? No, no, ne, to opravdu ne. Uh, už uh, tu zazněla jedna intervence v rámci modré karty, takže nyní budeme pokračovat v rámci postupu Catch the Eye. Mám tu sedm žádostí o slovo a myslím si, že máme prostor pro to, abychom dali slovo všem s podmínkou, že všichni opravdu dodržíte vaši řečnickou dobu. V první řadě náš kolega João Freira na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo klimatická akce, podobně jako v minulosti udržitelný rozvoj se objevilo ve středobodu politického diskurzu, ale kromě samotné propagandy, určité povrchnosti a pro, propagandy tady, co si z toho můžeme vzít? Zůstává tu to, že se naléhá na ty stejné politiky, které vlastně spochybnily nemožnost udržitelného eh, rozvoje ti, kteří tu slibují, zavazují se, že budou aktivní v klimatickém boji, že budou ochraňovat planetu, to jsou ti samí, kteří tu vše zničili, kteří navrhovali takové politiky, které poničily naše životní prostředí, že to vedlo k liberálnímu obchodu, k velkoplošnému zemědělství, které ničí naši půdu, které naprosto odklonily a zničily naše přírodní zdroje. Pane komisaři, někdo si už v komisi spočítal, kolik budou stát eh, ty dohody s Mercosurem, co se týče objemu eh, v emisích CO2, když se tu snažíme být udržitelnější a jít cestou zeleného systému a zatím se to stále propaguje nějaký naprosto neudržitelný systém, protože kapitalismus není zelený. Děkuji. Děkuji. A na, nyní paní Maria Spiraky. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie se ujímá vedení v oblasti boje proti klimatickým změnám je to také díky vám, pane komisaři, protože vy jste byl v čele toho eh, nutí. Evropská unie už přijala legislativu a je na cestě dosáhnout těch eh, cílů, ale to asi nebude nakonec stačit. Ten zelený díl, eh, který bude mít na starosti komisař Timmermans, bude muset vést k velmi obrovské transformaci oblasti ekonomiky a energetiky a dopravy bude potřeba eh, vytvořit vlastně nové spojenectví eh, s celým světem, abychom změnili způsob, jakým eh, vypouštíme emise. Bude potřeba financovat nové technologie, vědu a výzkum. A to všechno se musí promítnout i do víceletého finančního rámce musíme užít všechny prostředky, které máme k dispozici a také do toho musíme zapojit soukromý kapitál. Náš průmysl na to musí zareagovat a my ho v tom musíme podpořit, abychom eh, měli udržitelný eh, rozvoj, který nebude ničit tuto planetu. Děkuji. A nyní má slovo paní Grappini. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, já si myslím, že postoj Evropské unie byl eh, velmi jasný. Stanovili jsme jasný cíl do, na rok 2030, na rok 2050. Ale hm, Eh, ta nastupující komise by měla k tomu zaujmout velmi praktický přístup, měla by navrhnout praktická řešení a eh, zajistit splnění těch cílů. Ale víme, že eh, neznečišťuje na světě jenom Evropa. Musíme si vědomit, že se to týká celého světa. A ten summit OSN by měl přijít s konkrétními opatřeními na globální úrovni. OSN by měl celý ten proces eh, řídit. A souhlasím s tím, že víceletý finanční rámec by tomu měl odpovídat, měli bychom ho tomu přizpůsobit, musíme investovat do eh, vědy a do nových technologií. Děkuji. A nyní má slovo naše kolegyně Eli Jones. Thank you. As we've heard... Děkuji. Jak jsme už slyšeli, eh, tento pátek znovu najdeme na ulicích řadu mladých, kteří budou volat po změnách klimatu. Mi to připadá jako um, něco, E, s čím se musí počítat a co znamená, že mladí jsou chytřejší než my. Musíme se zamyslet nad vlastním chováním, ale zároveň jsme představiteli našich voličů a musíme pracovat na systemických změnách. Naši prosperitu jsme v Evropě vybudovali na fosilních palivech a na zboží, které jsme vyváželi do celého světa. Zároveň to snad dovedlo ke klimatické krizi a zranitelnosti naší planety. Proto nyní máme povinnost zabývat se rostoucí nerovností a rovněž i tím, jak na fosilní paliva budeme postupně rezignovat. Nový zelený díl musí být převeden do politik. Žádná obchodní politika nesmí vybízet k deforestaci. Veřejná doprava, budovy klimaticky neutrální, musíme investovat do toho, o čem hovoříme uhlíkově neutrální přeměny jsou něčím, co si naše děti skutečně zaslouží. Jako děkuji, Eli. A nyní má slovo kolega Mick Wallace na jednu minutu. No, děkuji, pane předsedo. Eh, cíle, ambice, nebudou mít žádnou hodnotu, pokud EU nezačne konat. IPCC volá po neutralitě a snížení výroby plynu a fosilních paliv o 50 a to už dříve než v roce 2050. Tady vidím nekompatibilitu s tím, jak se neustále buduje eh, kapacita skapalněného plynu, dováží se plyn, Eh, a expandujeme to v hm, přístavech. No proč? Protože Shell zloboval komisi a vedl k tomu, že se upravila politika. Shell dosáhl koncepce, že plyn je eh, snad, umožní snadnější transformaci ale e, nedomníváte se, pokud se nepostavíme nebylo liberalismu, že našich klimatických cílů nakonec nedosáhneme? Pro minut. Děkuji, nyní má na jednu minutu slovo kolega Radan Kaněv. Благодаря, господин председател. А ние всички сме разтревожени от кризата на климата. Аз бих казал нещо. Děkuji, pane председател. Všem nám dělá starost vývoj situace v oblasti klimatu. Jsme mm, Dělá nám starost stav našich řek, našich moří a rovněž i to, odkud pochází naše potraviny. Vidíme, že se příliš mnoho řeční a příliš málo koná. Proč? Moje odpověď zní, žádná úspěšná politika nebude mít vliv, pokud se neobrátíte na občany, pokud je neoslovíte prostřednictvím toho, že jim vysvětlíte, jak se může jejich život zlepšit. V současné době spíš lidé mají pocit, že jim život rujnujete Politiky se musí účinným způsobem týkat i regionu chudých a zranitelných. Lidé se nesmí cítit klimatickou politikou opuštění a zanedbání. Potřebujeme inovativní klimatickou politiku. A na závěr naší debaty, než předám slovo panu komisaři, má slovo pan poslanec Zorinho. Klimatické změny jsou největší výzvou, které muselo lidstvo kdy čelit. Čelíme tu obrovské výzvě na zmírňování adaptace a ochraně biodiverzity. Vědecká společnost poukazuje jasnými údaji, to nikdo nespochybňuje, ale pak jsou tu další eh, dotazy záležitosti, jak vynaložit s multilaterálními dohodami. A v tomto kontextu Antonio Guterres sezval do příštího týdne summit v New Yorku, aby povzbudil šéfy státu, aby navýšili své příspění k snižování emisí v Evropské unii jsme se o to snažili. Eh, jsme první a významní lídři, kteří ukazují vzor, jak postupovat eh, ve snižování těch klimatických vlivů. Máme tu příslušná nařízení a legislativní texty pro oblast energetiky a průmyslu a můžeme zacházet ještě dál. Ano, Eh, je to globální výzva, takže nezapomínejme na to, čeho jsme již dosáhli a postupujme rychle. Pane komisaři, my máme plán, máme 27 národních plánů a jeden plán Evropské unie, takže prosím, prosím splňme je. Signore komisario. Pan komisař Kaněte si vyslechl poslance Evropského parlamentu a prosím, nyní máte slovo, abyste uzavřel diskuzi. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za tuto velmi inspirativní debatu, která ukázala, že klimatická politika a politika udržitelného rozvoje je v jádru evropské agendy. Já bych chtěl zareagovat na to, co říkal Peter Líze v tom smyslu, že někdy, někdy se příliš eh, kritizujeme. A já si myslím, že v New Yorku díky úsilí také vašeho parlamentu můžeme nabídnout eh, eh, hezký příklad. Protože naše legislativa je vzorem pro ostatní. Tady to představuje 70 světových emisí a to díky výsledkům, který dosáhla komise. A jaký příběh teď můžeme vyprávět o nás samotných? Vytvořili jsme eh, definované příspěvky pro každý členský stát na základě pařížské dohody, tedy eh, snížení emisí o 40 roku 2030, ale veškerá ta závazná legislativa, kterou potřebujeme, už platí a to také díky ambicím parlamentu. To nám podaří i jít ještě dál. Se nám asi podaří dosáhnout snížení o 45 Takže máme silnou legislativu a tu jsme promítli do těch národních akčních plánů. ve Spojených státech se ale ta politika změnila po volbách, v podstatě při každých volbách eh, eh, to tak je. Zatímco my u nás máme jasně formulované, definované závazky, které se nemění při každých volbách. A chceme dosáhnout toho status eh, uhlíkové neutrality do roku 2050. Jsou tady pouze čtyři státy, které, se, které jsou proti a já doufám, že na té prosincové radě ta uhlíková neutralita bude schválena. A to bude nesmírně důležité, protože to je mnohem ambicioznější než to, co například požaduje IPCC, ten Mezinárodní panel po klimatické změny, který eh, vlastně říká, že bychom ho měli dosáhnout do roku 2060. Takže my se vlastně staneme tou první velkou ekonomikou, která dosáhne neutrality do roku 2050. A to je neuvěřitelně eh, inspirativní příběh i pro ostatní. Ta nová předsedkyně komise navrhla zelený díl eh, a to, že ho přijme v prvních stech dnech v úřadu. A to bude znamenat převedení tohoto eh, závazku, tohoto příslibu do legislativy. A kromě toho eh, chce dosáhnout i snížení těch emisí o 50% v roce 2030. Takže tam budeme mít velký eh, mandát a i podporu těch nejchudších zemí. A můžeme tam jasně ukázat, že jsme ochotni a schopni to naplnit a tím ukázat ostatním, že to je možné. A že i oni musí tímto směrem. Jsme také největšími dárci na, na opatření ve rozvojových zemích, eh, více než 20 miliard každý rok, takže můžeme být eh, pyšní na to, co už jsme udělali. Pokud jsme eh, průkopníky ve světě, tak a ukazujeme, že je možné se obejít bez fosilních paliv a že můžeme Eh, přejít na obnovitelnou energii, tak to znamená, eh, že to možné je a eh, ostatní se tím mohou inspirovat. A já doufám, že i příští komise v této práci bude pokračovat. A doufám, že i vy ji podpoříte, tak jako jste podpořili mě. Podešlo se vám ty naše návrhy vylepšit a já myslím, že teď se ta míra ambicí ještě zvýší. A ještě mi dovolte další eh, poznámky týkající se té uhlíkové neutrality. To je revoluce ekonomická a společenská, možná větší než průmyslová revoluce, protože to bude znamenat velkou změnu v tom, jak se vyrábí eh, energie, jak eh, průmysl Eh, vyrábí eh, zboží. To eh, bude znamenat obrovskou revoluci, nebo i naše zemědělství bude muset snížit emise a, nebo používání hnojiv. To všechno je obrovská revoluce a bude to mít samozřejmě různý dopad na, různá, na různé oblasti. ale bude to muset být doprovázeno spravedlivou společenskou transformací. A jsem také rád, že nová předsedkyně komise řekla, že eh, Evropská unie bude podporovat eh, v této tranzici ty, eh, v těch oblastech, které tím budou nejvíce zasaženy. Takže musíme být ambiciozní v oblasti klimatu, ale musíme také dbát na zájmy našich občanů, aby to bylo eh, spravedlivé. A ještě eh, k tomu, co říkal pan Ferreira, ten hovořil o eh, dopadu té dohody s Mercosurem na klimatickou politiku. A my chceme využít ten vliv, eh, který máme díky naší obchodní politice, na to, abychom dosáhli zlepšení. To jsme dělali ve všech eh, uzavíraných dohodách. Dohoda s Mercosurem se drží přístupu eh, v rámci něhož stanovíme konkrétní opatření na plní těchto cílů a tady jsou velmi jasné závazky k obou stran provádět nebo dosah, eh, plnit tu pařížskou dohodu. A porušení těchto závazků bude znamenat také porušení této dohody. A to má velký smysl také v tom kontextu, kdy naše členské státy budou mít velmi silné příspěvky. Muito obrigado, senhor comissário. Děkuji vám, pane komisaři, za váš závěrečný projev a také celkově za vaši práci a spolupráci s tímto Evropským parlamentem v uplynulých letech. Evropský parlament samozřejmě s velkým zájmem bude sledovat průběh příštího summitu v New Yorku a doufejme, že Evropská unie bude i nadále lídrem v té globální klimatické agendě. Tímto nyní uzavíráme rozpravu. A dalším bodem našeho dnešního pořadu jednání bude zpráva pana Gualtieriho, která se týká jmenování nové prezidentky Evropské centrální banky. Kandidátkou je paní Christine Lagarde. A ještě předtím než zahájíme tuto rozpravu, chtěl bych vám sdělit a také připomenout pro ty z vás, kteří o tom již víte, že toto plenární zasedání bude testovat nový systém elektronických žádostí v rámci postupu Catch the Eye a také žádostí o modrou kartu. Příslušné informace vám poslancům byly dány k dispozici, pokyny máte také na vašich místech, takže abyste požádali o slovo v rámci postupu Catch the Eye nebo podle modré karty, tak můžete využít ta příslušná tlačítka na vašich konzolách. A Zatímco tento systém bude testován, tak bude také zároveň možné předkládat tyto žádosti tím tradičním známým způsobem. Nicméně chtěl bych vás vyzvat, abyste začali již uplatňovat nové postupy i když to samozřejmě znamená, že byste zároveň neměli zapomínat sebou, neustále nosit vaše hlasovací kartičky, abyste se mohli zúčastnit rozpráv právě prostřednictvím těchto elektronických zařízení. No a nyní již zahájím naši dnešní rozpravu. Jak jistě víte, Zpráva, na které se zakládá tato diskuze, tak to je zpráva, kterou zpracoval náš bývalý kolega poslanec Roberto Gualtieri, který se v mezidobí stal ministrem hospodářství eh, v Itálii a pro výkon této funkce mu přejeme mnoho úspěchu. V tomto úkolu představit danou zprávu ho bude zastupovat paní Irene Tinali a ostatně i ve funkci předsednictví výboru Econ stejně tak zastupuje ona pana Gualtieriho. Stejně tak naší kolegyni tímto přejeme mnoho úspěchů ve výkonu jejich nových funkcí v tak důležitém výboru tohoto našeho parlamentu. Takže vám předávám nyní slovo na úvod naší debaty. Paní Tyňali má 6 minut, aby pohovořila protože požádala o to, že vyčerpá hned na úvod svoji celkovou řečnickou dobu. Takže prosím, máte slovo. Thank you, Mr. President. Uh, with this report... Děkuji, pane předsedo. Touto zprávou chce Evropský parlament přijmout své stanovisko ke jmenování eh, prezidenta Evropské centrální banky. To je instituce, která se stala pilířem nejenom pro provádění měnové politiky, ale také pro celý proces eh, evropské ekonomické integrace. Jmenování Christine Lagarde jako první ženy do této funkce je sám o sobě historickým okamžikem. Došlo k tomu několik měsíců po té, co eh, jsme eh, slavili 20 let od vzniku ECB. ECB e je velmi silným eh, hráčem, je to jasný, eh, významný doplněk jednotného trhu, ale jak řekl také prezident ECB Mario Draghi, je to nezbytný předpoklad pro zajištění eh, ekonomické svrchovanosti v globalizovaném světě. Je to více než pouhý ekonomický nástroj, je to také velmi ambiciozní politický projekt, je to základ Evropské unie míru a prosperity a je to nevyhnutelný nástroj, který má chránit eh, evropské, evropský ekonomický, eh, politický a sociální model. V posledních 20 letech přes eh, určité nedostatky a nedokončení toho ekonomického rámce tento systém ukázal velkou odolnost. A to, eh, a to přesto, že musel projít velmi náročným eh, krizovým obdobím. Podařilo se zajistit integritu tohoto systému a hlavní eh, cíl ECB v tom současném mandátu bylo zajistit stabilitu jednotné evropské měny. A to bylo hlavním příspěvkem, nebo tato role byla hlavním příspěvkem dosažení tohoto cíle k ochraně ekonomických zájmů Evropské unie. 76 písemných otázek, které byly položeny kandidátce a kterým eh, kandidátka poskytla eh, odpovědi a také slyšení ve výboru Econ 4. září ukázalo velmi jasně, že Kristin Lagarde si uvědomuje ty eh, výzvy a úkoly, které má před sebou, a také poučení způsobení předchozího prezidenta ECB. Odpovědi na, během slyšení ukázaly také, eh, že kandidátka má velkou podporu, ale samozřejmě naše práce tím nekončí. Smlouvy stanovují, a, že parlament bude muset monitorovat aktivity ECB a to prostřednictvím čtvrtletních eh, dialogů, také každoroční zprávy a také eh, možné interpelace poslanců. V tom budeme velmi nároční a musíme tím eh, plnit svůj úkol. Chceme-li také naplnit naše ambiciozní cíle a chceme-li pohá stabilita eura, nestačí Musíme vytvářet nové instituce, nové nástroje, abychom měli opravdovou ekonomickou politiku Evropské unie. Bude potřeba, aby došlo k prohloubení eh, měnové unie. Jak to uvádí také eh, program eh, Ursuly von der Leyen. A musíme také plně implementovat sociální pilíř, a také zajistit revizi systému ekonomického řízení v Evropské unii a my jako zákonodárci přijímáme tuto výzvu a chceme tento úkol naplnit. Děkuji, paní Tinali. A nyní bych předal slovo místo předsedovi komise, panu Dombrovskisi, který je zde přítomen a předávám mu nyní slovo pane předsedo, vážená paní Irene Tenagli. Je vždy velkou ctí hovořit zde před Evropským parlamentem. Dnešní hlasování o kandidátce na post prezidentky Evropské centrální banky je velice důležitým momentem, protože ECB hraje důležitou roli v evropské měnové politici. Smlouvy obsahují to, že Evropská centrální banka řídí měnovou politiku EU, k čemuž se připojujeme. Je to také zásadní pro plnění cílu a zajištění cenové stability. Dámy a pánové, nicméně nezávislost a zodpovědnost jdou ruku v ruce a dnešní hlasování je významným projevem mechanismu, který by měla ECB plnit a zodpovídat Evropskému parlamentu. Význam debaty a postoje vyjádřené parlamentem jsou e, zřejmým pověřením také navrhu ze strany Evropské rady paní Lagarde. Příslušný výbor a správní rada ECB poukazují na to, že paní Christine Lagarde je více než kvalifikována pro zastoupení tohoto, této funkce. A role ECB v evropské ekonomice je velice významná ze smluv eh, je ECB povinna dohlížet nad řádně finan, eh, fungující eh, měnovou zónou. Má také bránit nejrůznějším možným krizím, měnové deflaci a nicméně prostředí nízké inflace to postihlo i ty nejpokročilejší ekonomiky, jakožto následek světové krize abychom měli vyrovnanější a efektivnější měnový mix, potřebujeme opravdu ráznou eh, měnovou politiku a kromě strukturálních změn v této eh, transformaci, kterou musí projít evropské podniky, to sebou eh, ponese také plnění výzem, jako jsou klimatické změny a také politická nejistota. Co se týče fiskálních politik, tak tady musíme také brát v potaz požadavky členských států. Paní Legard také eh, pohovořila ve výboru pro eh, eh, výboru Econ a e, zde tedy e, řádná zpráva e, měny je naprosto nezbytná, to znamená dokončování měnové unie, to je naprosto zásadní pro silnější evropskou ekonomiku. Takže já si nyní velice rád vyslechnu vaše názory a těším se také na budoucí spolupráci s Evropskou centrální bankou. Děkuji, pane komisaři, a nyní nás e, čekají příspěvky poslanců a poslankyň a první pohovoří kolega Markus Ferber na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předseda komise, kolegové, kolegyně, eh, monetární politika Evropské centrální banky byla předmětem incidentních diskusí v posledních letech ze strany mnohých. Vznikl dojem, že ECB se spíše zabývá hospodářským řízením, než by jí to příslušelo než aby nám zajistila cenovou stabilitu. Znovu se pan předseda Draghi ujal tištění peněz, znovu se snaží snižovat inflaci a tím přilil olivu do ohně a eh, znovu se rozpoutaly diskuse o tom, zda se ECB chová jak měla a možná sází, dává v sázku pan Draghi svou pověst a svou důvěru. Eh, paní Lagarde má svou pověst, sociální demokraté nejsou slepí a hluší na porušování smluv. A to, že paní Lagardová zmiňuje, že možná se k tomu může odhodlat i do budoucna, znamená, že eh, bychom se měli nad sebou zamyslet. Já se domnívám, že nemůžeme neustále eh, dávat kapačku levných peněz těm, kteří to potřebují, ale že peněžní politika musí být lépe sdělována a učiná striktnější to, že lépe komunikujeme a že se zamýšlíme nad tím, co děláme, neznamená, že bychom se neměli držet pravidel. Paní Lagardová by mě měla rovněž naslouchat a pustit se do nových snad, pokud je to potřeba pravidel pro peněžní politiku a musí se Eh, rozhodovat zodpovědnosti. My eh, budeme s paní Lagardovou eh, rovněž souhlasit v její nové roli. Děkuji. A nyní má slovo náš kolega Jonas Fernandez. Mikrofon, prosím. Děkuji za slovo. Také děkuji panu komisaři, že se dostavil. Před dvěma týdny se dostavila do výboru OECON paní kandidátka a její projev byl naprosto uspokojivý. V první řadě proto, že paní kandidátka Lagarde hodla zachovat tu kontinuální linii s prací, kterou vykonával Mario Draghi v posledních letech a tomu se podařilo v dané době zachránit Evropskou unii. Navíc kandidátka také obhajovala revidovat konceptuální rámec měnové politiky, samozřejmě v rámci plnění smluv, Nicméně v rámci ustanovení smlouvy je dostatečný prostor pro to, aby se revidovaly způsoby, jak dosáhnout stabilitě cen. A také využím toho, že komisař Dombrovský je tu. My potřebujeme takovou fiskální politiku, která půjde ruku v ruce s měnovou politikou, protože v opačném případě se nám nepodaří správně řídit ekonomický cyklus. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo náš kolega kolega Luis Garicano. Děkuji, pane předsedo. Dnes bychom měli zhodnotit schopnosti paní kandidátky Lagarde. Před dvěma týdny se již ekonomický výbor sešel a tam jsme tedy uh, Eh, s ní pohovořili a myslím si, že touto naší zkouškou prošla více než uspokojivě. Ano, vím, že tu někteří kolegové chtějí kritizovat určité postupy ECB v uplynulých sedmi letech. Nicméně pravdou je to, že ECB byla tou institucí, která byla jediná ochotná bojovat proti recesi a krizi, která měla naprosto nemyslitelné dopady. Někteří říkají, že měnová politika nedělá příliš, Evropská centrální banka nedělá příliš, naopak dělá mnohé a důvodem je to, není to, že by si to přála ECB, ale je to proto, že členské státy jaksi neplní své úkoly. A správně paní Lagarde řekla ve svém projevu, členské státy by mohly dělat více, protože polovina členských států nemá deficit nebo se přibližuje nule a mohli by tedy investovat více do budoucnosti, ne proto, že by to nebylo vyloženě správné, ale je to důležité pro budoucnost jejich občanů. Jsou tu některé členské státy, jako třeba Španělsko, které nemají velkou fiskální kapacitu, mohou ale provádět strukturální reformy, které jsou paralizovány, zreformovat vzdělávací systém, pracovní trh, které by pak umožnily, aby tyto státy si zajistily větší míru růstu. Evropské členské státy, Evropský parlament a evropské instituce by mohly dělat mnoho více. Máme tu celou řadu témat, které jsou paralizovány, jako pojištění vkladu nebo pojištění eh, pro eh, společnou eh, nezaměstnanost. Takže si myslím, že je důležité, aby se zapracovalo na těchto věcech. Chci na závěr říci, že my budeme hlasovat pro kandidaturu paní Lagarde. Ona plní svoji práci. Důležitou otázkou ale je, zda i my plníme naše úkoly. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní má slovo Sven Gigol. Sven. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Diskuse o nominaci Christine Lagarde je trochu uh, uh, irrelevantní, protože tady jde hlavně o to, jak vyslat signál, že to jmenování o potvrzení Christine Lagarde bude pokračováním politiky Maria Draghiho v ECB. Víme, že Mario Draghi zachránil eh, euro. Bez ECB bychom neměli stabilní měnu. A proto tyto útoky na ECB a na to, že ECB neplnila mandát, jsou úplně mimo eh, jakoukoliv realitu. Ale spíše jde o to, že ty státy eurozóny nedělají své úkoly. A to tam, kde bojují s ekonomickými problémy, v eh, těch oblasti spravedlivých sociálních reform, eh, nepostoupili daleko, jak by měli, ale potom jsou tady i země, které mají přebytky, které Eh, místo aby dali eh, prostor eh, transformaci a přešli na nový sociální a ekologický model, tak tím splácejí své dluhy. A proto bude potřeba, aby členské státy měly společnou fiskální politiku, protože měnová politika by neměla předmětem takových rizik, jako tomu bylo v minulosti. A máme také jasné signál, jednak to je poprvé žena v čele ECB a také dojde ke zezelenění té měnové politiky. To všechno jsou věci, které nám dělají radost. Děkuji a nyní má na jednu minutu slovo kolega Gerolf Anemann. E Děkuji. Vážení kolegové, Víme, že tady teď máme parlament, kde tu většinu vytváří více politických eh, skupin. Eh, dříve to byly dvě, teď už jsou to tři, možná čtyři. A ty si prosadili eh, své lidi na klíčová místa v Evropské unii. Do té hry jste museli dokonce zapojit italské hnutí pěti hvězd, aby byla zvolena Ursula von der Leyen Dokonce i e, skupina EKR hlasovala pro Ursulu von der Leyen. A teď jde o jmenování Christine Lagarde do čela ECB. Ona potom bude otrokyní e, vaší politiky. V podstatě e, se bude pokračovat v té politice rozhazování peněz z vrtulníků, kterou začal Mario Draghi. A přitom Eh, tato politika znamená, že celý náš kontinent upadá čím dál tím více do zadluženosti. Christine Lagarde je jedna z vás, v podstatě to znamená eh, další plavbu Titaniku. Děkuji. A nyní má slovo kolega Dirk Jank Epping. De ECB, de Děkuji, pane předsedo. Evropská centrální banka je v podstatě takovou nejmocnější institucí EU, ale jak na tom v současné době je. Když se na to podíváme z pohledu minulého týdne, tak vidíme, jak je názor na ní e, různorodý, jak můžeme rozlišovat e, pohled zemí jihu a severu Evropy. Pan Draghi ještě na závěr Znovu se rozhodl, že bude tisknout další peníze, znovu se bude zvyšovat zadlužení, a by se udržely úrokové sazby eh, pane předsedo. Rovněž guvernéři národních bank, ať už německých a jiných, eh, hovoří proti takovéto politice. 60 hospodářské hodnoty hospodářského trhu. Tak to, vypadá. 60% představitelů hospodářství v Evropě se vyslovuje proti politice pana Draghiho. A přitom paní Lagarde více-méně už slíbila, že bude pokračovat ve šlépějích paně Draghiho. Co e, střadatelé, e, co e, důchodci, co mládeští, všichni budou na to doplácet krize, která je před dveřmi, jak si s ní poradíme? Jsme vůči ní bezbraní. Děkuji. A nyní má na dvě minuty slovo naše kolegyně Mano Obry. Vážení kolegové, je to zvláštní pocit jako nová poslankyně se účastnit této debaty o prezidence ECB bez toho, aby ta kandidátka eh, eh, považovala za vhodné se toho zúčastnit. A přitom bychom tady měli diskutovat o roli ECB, o cílech, které by měla plnit, protože to je politická funkce. Nesmí to být, eh, musí to být politika, která bude zohledňovat klima, která bude zohledňovat také jiné věci. Víme, že Kristin eh, Lagarde eh, na to odkazuje ve svých odpovědích pouze dvakrát, přestože předtím eh, byla ředitelkou měnového fondu a mohla se tím zabývat. Ona říká vlastně, že jejich hlavním úkolem bude stabilizace měny, to znamená, že bude uvolňovat další prostředky, z nichž pouze 10% se dostane do reálné ekonomiky, protože zbytek posiluje spekulativní bublinu. A přes tu krizi a přes ten řecký příklad se ukazuje, že ECB eh, není ochotná aplikovat svou politiku v zájmu eh, většiny. Eh, jestli Lagarde mluví o zeleném dílu, ale není připravena na další katastrofu. Má tady docházet k dalšímu odkupování soukromých dluhů, přitom to jsou společnosti, které nejvíce znečišťují ovzduší chce eh, dát přednost těm ekologickým investicím, ne, nechce dopustit, eh, aby došlo k narušení jednotného trhu. A my všichni za to zaplatíme cenu. Myslím, že to eh, znamená, že není připravená na nové výzvy. My potřebujeme měnovou politiku, která bude v zájmu transformace. Potřeba, aby ty prostředky šly do reálné ekonomiky, aby co měli regulovaný trh to uh, nám řekla, by nám řekla Kristina Lagarde, by tady dnes byla. Uh, o tom bychom tady mohli debatovat, spíše než se tady zúčastnit uh, tohoto cvičení. A přitom Kristina Lagarde byla obviněna z trestné činnosti a hlavně by měla jednat zájmu lidí a celé planety. Thank you for one minute, Mr. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Nikolau Alavanos. Evropská unie, kapitál a vlády jsou znepokojeni novou možnou ekonomickou krizi, a to prostřednictvím bank, velkých monopolů a finančních systémů, které vedly eh, miliardy prostředků, které jsou seškrtány eh, důchodcům a jsou směřovány do investičních fondů. Půjčky, rizikové půjčky, pak vedou tisíce a tisíce lidí v Evropské unie k volbě nekrytých vkladů. Evropská centrální banka ještě situaci zhoršuje, nezmění, nezměňuje situaci a situace eh, vlastně vede k tomu, že se uplatňují stejné politiky, jak evropský semestr, eh, přebytek eh, a podobně. Evropské země by se měly zorganizovat a být proti těm ziskům, které mají monopoly v každé zemi. Děkuji a nyní minuta a půl pan Niedermayer. Děkuji vám, paní předsedkyně a vítejte po většinu eh, svého pracovního života. Jsem byl centrálním bankéřem a je to opravdu vášnivé téma a také velice důležité téma. Měli jsme eh, štěstí, že jsme měli výtečné prezidenty ECB, pana Trišeho nebo eh, pana Draghiho. A je pravda, ano, centrální banka se změnila a stejně tak se změnily její úkoly místo aby se zaměřovala na výtečné ekonomiky, akademiky, tak jmenování do těchto funkcí si vyžaduje nejenom silné ekonomické pozadí, ale výtečné politické schopnosti a znalosti z finančního světa. A z tohoto hlediska kandidatura paní Lagarde je výtečnou kandidátkou. Já ji naprosto podporuji a byla také podpořena na slyšení ve výboru Ekon, bylo to pěk, pořádně dlouhé eh, slyšení a já jsem měl tu čest mu předsedat, ale stále jsou tu velké výzvy. Mnozí ministři, politici si myslí, že nějaká kouzelná, nějaké kouzelné eh, politické postupy povedou k těm nezbytným ekonomickým reformám. Není to pravda a paní Lagarde je opravdu výtečnou kandidátkou pro to, aby řádně řídila tyto politiky a opravdu jsem přesvědčen, že bude také řádně naslouchat příslušným ministrům. Děkuji a na ní na minutu pan Mavrides. Děkuji, paní předsedkyně, najdete mě zde. Já se soustředím na dvě témata týkají se budoucnosti a spravedlivosti. Evropská centrální banka a um, také záruky vkladů, to není eh, nic jiného než eh, politické rozhodnutí mnohých členských států. To bychom měli mít na paměti. Eh, bankovní unie nemůže existovat bez společné ochrany vkladů. Není to jenom čistě technická záležitost. Ty země nejvíce postižené bankovními krizemi přijaly ty dva pilíře bankovní a ekonomické unie, ale za eh, velice bolestivou cenu. Evropská legislativa vyžaduje, aby bankovní postupy, které eh, se uplatňují, Eh, v danou dobu při nezbytným postupům vůči věřitelům, tak doufejme, že nyní budou hrát velice aktivnější, energičtější roli. Děkuji a nyní na minutu a půl paní Jon. Prezident. Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové. Je zvláštní tady předjímat budoucí politiku ECB, Eh, dokud se nová prezidentka neujme své funkce za několik týdnů. A jak všichni víte, pokud bude potvrzena Christine Lagarde jako prezidentka ECB, tak eh, bude muset tuto funkci vykonávat s eh, radou guvernérů, kterých je 26, je tam 19 guvernérů národních centrálních bank, takže je to velmi kolektivní systém řízení. Během svého slyšení na výboru Econ Christine Lagarde eh, popsala trojím způsobem, eh, jak eh, bude řídit. Chce respektovat ten regulační rámec ECB, řekla, že se přizpůsobí aktuálním výzvám, chce být pragmatická a také, a to také připomínal pan Ferber za EPP, že chce více zapojovat mladé lidi, občanskou společnost a více informovat veřejnost. Kromě toho také řekla, že v jádru jejich kroků v ECB bude i zohlednění klimatických rizik a že to bude v jádru makroekonomické politiky ECB, což znamená, že postupně bude docházet k zbavování se těch eh, dluhopisů nebo těch celých papírů, které jsou spojeny s podnikáním, které je škodlivé pro klima. Dále eh, řekla, že chce se podívat na otázku krátkodobého financování eurozóny. Víme, že teď eh, ECB vede politiku nízkých eh, úrokových sazeb, ale to se může změnit, ale eh, i tak si musíme uvědomit, že to umožňuje občanům eh, si půjčovat peníze za velmi levně, i podnikům financovat své podnikání velmi levně, takže to přispívá k růstu. Buďme pozitivní, samozřejmě musíme být opatrní, ale Eh, musíme si uvědomit, že jednak je to velmi zkušená eh, žena, která prokázala velký pragmatismus eh, během svého působení v měnovém fondu, takže myslím, že bychom měli konstruktivně, kolektivně spolupracovat na těch dalších výzvách, které nás čekají v budoucnosti. Thank you, colleagues. Um, I only indicate time. Děkuji. Nyní tedy se dostaneme k dalšímu řečníkovi a tím je pan Urtasun. Děkuji, paní předsedkyně. S Německem na hranici recese, s hrozbou tvrdého Brexitu, s obchodní válkou, s tím vším na horizontu Chceme, aby ECB zvyšovala úrokové sazby. To si myslím, že by nebylo vůbec reálné. Nicméně politiky i ty měnové musí pokračovat a měly by snižovat ty negativní dopady, jako byla ta realitní bublina a také i dále kupovat aktiva, které ale v uplynulých letech nevedly k snižování klimatických změn. ECB a její role by měla být kompenzována kompenzována příslušnými fiskálními politikami. Členské státy by měly splnit své úkoly před nastávajícím ekonomickým cyklem. Hovořil o tom i pan komisař, o těch fiskálních požadavkách. Pouskázala na to Evropská rada i pan Redling, že příslušná pravidla by měla být revidována a požadujeme tedy revizi těch fiskálních pravidel tak, jak, by, e, jak to ohlásila i nastupující nová komise. Děkuji. A na jednu minutu pan Rinal. Děkuji, já bych e, e, chtěl říct se pouze následující věc. V uplynulých letech všechny věci spojené s měnenou politikou ECB byly podstatě mm, se zaměřovali na poskytování likvidity reálné ekonomice, protože v Evropě jsme neměli žádná pravidla týkající se této likvidity. To se týkalo i quantitative easing, politiky uvolňování. A v podstatě jsme dospěli do stavy, kdy eh, úroky jsou nulové nebo negativní, což eh, usnadnilo přístup ke kapitálu. Christine Lagarde ve svém slyšení na výboru Econ nechtěla eh, dostatečně obširně eh, okomentovat tuto politiku. Víme, že ta politika eh, byla zaměřena na záchranu eura. Proto naše hlasování v tomto případě bude velmi jasné, budeme hlasovat proti. Thank you. One... Děkuji a na minutu a půl pan van Overtveld. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně paní Lagarde přejímá vedení Evropské centrální banky v rozhodujícím momentu. My jsme zažili v rámci ECB eh, opravdu něco výjimečného. Více než 50 přítomných hlasovalo proti Draghiho politice a dokonce i dva členové užšího vedení. Druhá záležitost, se kterou se budu muset popasovat, dokončení bankové unie není hotové, ani jiné záležitosti, které by dokončily mm, finanční unii, nejsou dotažen do konce, což euru rozhodně nepomáhá. A třetí věc. Všichni musí pochopit, že potřebujeme větší jasnost pohledu na záporné vedlejší účinky politiky tištění peněz. Ve čtvrtek dokonce uh, tato politika nabrala eh, na rychlosti a my přitom chceme stabilitu. Takto mohou vznikat bubliny, eh, co penzijní fondy, eh, co státní zadlužení, které zažívá už potíže, tomu může situaci zhoršit. A co úspory obyčejných lidí? A pak ty firmy typu zombie. Ten fenomén zesiluje právě tím, že si různí lidé snaží ukládat kapitál na různých eh, stínových místech. Pan Gušmao. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský parlament se připravuje vydat pozitivní stanovisko, aby se do nejvýznamnější pozice řízení měnových politik ustavila eh, kandidátka, která ohrožuje ekonomiku. Ona předsedala programům úprav, které vedly k naprosto tím sociálním tragédiím a také neuhlídala rozpočty členských států. A ti, kteří tak často kritizovali tyto úpravné programy, tak tu nyní jsou ochotni říkat jakési sympatické projevy. Myslím si, že není e, funkcí prezidentky ECB vést eh, evropskou měnovou zónu eh, cestou takových nástrojů, které nevedou k zlepšení měnové politiky. Ano, dnes stojíme před klimatickou krizi a blíží se ekonomická krize. Víme z jejího životopisu, že paní Lagarde bude stát v opozici vůči rozpočtovým politikám a politikám eh, sociálních služeb, které budeme potřebovat, abychom na tyto krize zareagovali. Sorry, colleagues, I was waiting. Omlouvám se, kolegové, ještě jsem si poslechla tlumočení. Jako další je na řadě pan Gion Goshi na minutu. President. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem belgický jak už jednou řekl Alexander Lam Faloši, maďarský bankéř, žijící v Belgii. Fiskalita musí zahrnovat sociální e, politiku a politiku pracovního trhu, nejen monetární politiku. Tady vidíme enormní e, rozdíly sociální, migraci a vysokou nezaměstnanost mládeže i smršťování se e, z důvodu demografických. Pokud si EU neporadí s těmito sociálními e, rozdíly a strukturálními nerovnostmi, tak e, politika vůči euru to nenahradí a nedůvěra vůči Evropě vzroste. Já bych rád v této zprávě se dočetl, jak chce ECB snižovat eh, potenciální riziko sociální katastrofy a jak chce pracovat na snižování um, platových rozdílů mezi periferií a jádrem EU. Pan Karac na minutu a půl. Paní předsedkyně, pane místo předsedo, dámy a pánové, mnozí z nás u uh, rozhovoru s paní Lagardovou v nedávných letech a rovněž i na výboru Ekon se přesvědčilo, že je správnou osobou ve správný čas na správném místě. Potřebujeme pro nezávislou evropskou ECB a pro nezávislou měnovou politiku někoho, kdo dokáže sám být nezávislý, kdo je klidný, kdo vzbuzuje důvěru, kdo má globální zkušenosti, je schopen být globálně odpovědný a je ochoten komunikovat a i srozumitelným způsobem vysvětlovat svá rozhodnutí a zároveň hovořit jasným jazykem. Potřebujeme důvěryhodnou a odhodlanou osobu prezidenta největší, druhé největší měny světa, společné měny EU, našeho eura. A dnes už to zde zaznělo. Ne zlehčujeme si naše postavení. Úspěšná měnová politika dokáže vyvážit určité nedostatky či scházející kapitálovou unii, ale nikoli docela. To, že zatím nemáme to, co potřebujeme, to se ECB nepodaří nahradit. Nemůžeme na jedné straně kritizovat její politiku a na druhé snad snažit se odvádět pozornost od toho, že sami u sebe doma nereformujeme. Děkuji paní Laluk na minutu. Cher président, cher collègues, Paní předsedkyně, vážení kolegové, toto je moje první volební období. Jsem tady jako poslankyně poprvé. Musím říci, že jsem trochu překvapená tím, že paní Lagarde tady není, aby nás poslouchala a debatovala s námi. Eh, vzhledem k tomu, že my máme potvrdit této roli, tak mi to přijde trochu zvláštní. Co se týče její kandidatury, to slyšení bylo velmi přesvědčivé. Hovořilo se o měnové politice. Myslím, že bylo eh, řečeno, že nezbytné pokračovat v té volné měnové politice, aby nedocházelo k spekulacím, abychom se vyhnuli nové krizi v bankovnictví. Eh, myslím, že eh, proto jsme nedostali dostatek záruk. Potom jde o tu schopnost eh, řízení krizí. 8 let je velmi dlouhá doba, mohou se odehrát různé události. Nicméně Christine Lagarde neukázala, že je schopna řídit tu banku i v době krize. Rádi bychom mm, znali záruky pro to, jakým způsobem bude postupovat v případě takových krizí. Děkuji, pan Pišlaru, na jednu minutu. Uh, Děkuji, a budu hovořit rumunsky. Um, volba a jmenování prezidentky ECB, tady se nejedná jenom o změnu jména, jedná se také o nastolení naprosto odlišné agendy pro Evropskou unii a soustředit se na zásadní po body. Za prvé, aby měnový systém byl transparentní, aby v něj evropští občané důvěřovali, aby to byl systém, který by nulově toleroval korupci a praní špinavých eh, peněz, aby měl úplně novou vizi, co se týče zapracování nových prvků, jako je klimatická agenda, digitalizace a sociální inkluze. Dále, měli bychom tu mít také jasnou aktualizaci toho, abychom vylepšili situaci malých a středních podniků a zabránili stávající fragmentaci a skutečnosti, že mnozí podnikatelé jsou spíše odrazováni od iniciativ. A za třetí posílit eh, konsolidaci s těmi, kteří netvoří součást eurozóny, aby plnili eh, opravdová stanovená kritéria konvergence, aby země jako třeba je Rumunsko měly eh, jaksi usnadněnou cestu. My si myslíme, že toto jsou zásadní body, na které bychom se měli soustředit. Děkuji, pan Jakeluna. Madam Chair, dear Mr. Dombrovskis, dear colleagues, Děkuji, paní předsedkyně, pane Domborovský, si milí kolegové. finanční trhy dokážou destabilizovat ekonomiku. Někdy je to samotná monetární politika, která dokáže mít tento vliv. A já se obávám, že z těch písemných odpovědí paní Lagardové nevidím, že by vše chápala do důsledku. Bezohledné e, úvěrování, e, hypotéky, měna, eh, hypotéky ve švýcarských francích. To vše přispívá k zranitelnosti spotřebitelů a i ke globální krizi. Už zde byly zmíněna, byla zmíněna nová rizika, například eh, spojená s kryptoměnou, která vlastně pořádnou měnou vůbec není. Já si nejsem jist, že paní Lagardové jsou jasná všechna tato nově vznikající rizika. Přesto však jí přejí hodně zdaru a doufám, že jak ECB, tak i ostatní instituce se dokážou poradit s tou krizí a my budeme stát na stráži ochrany našich občanů. Děkuji, pan Beck, na dvě minuty. Vážené paní předsedkyně. Dnes bude plénum hlasovat a zvolí eh, Christine Lagarde za prezidentku ECB. My jsme eh, už si ji vyslechli na výboru eh, Kon a tam přiznala, že ECB porušovala unijní smlouvy od roku 2010 několikrát a sama řekla, že i do budoucna se tak může zdát a stát a to ve veřejném zájmu, což samotné z ní dělá nejupřímnější političku na západ od Prahy. Její předchůdce Dragiaveli tiskl peníze rychleji a intenzivněji než kdy kdokoliv, kdekoliv. Přesto však rostla EU pomaleji než jakákoliv jiná země prvního světa bez Japonska a eurozóna rostla pomaleji než evropské země mimo eurozónu. A vše to stálo německé eh, střádali eh, celých 648 miliard eur. A protože připra- a co připravuje tvrdě pracující lidi o jejich úspory a obohacuje kámoše páně Dragiho, eh, tak ještě pan Draghi eh, dal dvojitou injekci této umírající měně. Už od roku 2010 leží euro na jednotce intenzivní péče, je závislé na morfiu a to se zdá nikomu nevadí, protože i tak ten pacient už se počítá s tím, se nedostane až do své smrti nikam dál. Eh, paní Lagardová, vaše prostosrdečnost vám je kuctí, eh, protože alespoň přiznáváte, že porušujete právní stát a unijní právo. Avšak nejednáte ve veřejném zájmu. ECB eh, e socializuje náklady na nezodpovědnou vládní politiku a na chamtivost soukromého sektoru. EU není veřejným statkem a ECB není nějakým pacholkem. Na minutu pan Juřica. Thank you. Děkuji pěkně, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně v rámci uvolněné měnové politiky jsou vlády demotivovány, aby prováděly nezbytné reformy, když je zlé ekonomické prostředí, například s vysokou mírou klientelismu, nebo panují pravidla, kdy se nevyplatí pracovat, nebo podnikatelské prostředí je takové, že se nevyplatí investovat, tak musíme mít odbornost a odvahu tyto nedostatky napravovat my, politici. Nemůžeme se dlouhodobě spoléhat, že tuto práci na mikroekonomické úrovni za nás vyřeší uvolněná měnová politika. E, při uvolněné měnové politice se málo hovoří o jejich negativních vedlejších účincích, o znehodnocování úspor, o tom, jak přežívají a udržují se při životě firmy zombie a projekty zombie. To pak ukážou až těžké časy, jak jsou tyto nebezpečné pro občany. Evropské centrální bance by pomohla vyšší transparentnost, například poskytování informací minimálně evropskému účetnímu dvoru, aby se ty eh, cost-benefit analýzy ECB mohly provádět i nezávislé instituce. Já se obávám, že ECB ani po změně ve vedení nezlepší své fungování, no a podle tohoto já budu následně i hlasovat. Děkuji. Děkuji a nyní pan Pedicini na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme se pokusili se všemi našimi silami eh, najít eh, nějaký důvod pro to, abychom eh, podpořili zvolení Christine Lagarde do funkce prezidentky ECB, ale nebyli jsme úspěšní, takže nevíme, proč bychom ji měli podpořit. Ona v podstatě, nebo její kroky by znamenaly v podstatě záchranu francouzských a německých bank. Třeba si uvědomit, že ta úsporná politika, která se potom stala tou eh, strukturální reformou, kterou prosoval pan komisař eh, Dombrovsky, tak to znamenalo vlastně obrovskou redistribuci prostředků. Ti bohatí, bohatí se stali ještě bohatšími a chudší chudšími. Teď eh, nám možná chce říci, že se věci změnily, že změnila svůj postoj, ale my nemáme důvěru v Christine Lagarde musíme se počkat na to, jestli ty změny budou skutečně reálné a pak můžeme mluvit o tom, že jí dáme naši podporu. Pan Garcia Margal na jednu minutu. Mikro. Mikrofon, prosím. Sorry, just one moment, your microphone. <coughs> I'm trying to, to close it. Now? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem přesvědčen, že rada vybrala paní Lagarde, protože se nejvíce přibližuje panu Dragimu ze ostatních kandidátů. A já jsem přesvědčen, že bez pana Draghiho by dnes neexistovalo euro a těší mě to, že dnes se také nacházíme v předvečer u ne určitého zpomalení, ale spíš blížící se krize. A odborníci říkají, že to nebude krize poptávky, jako to byla ta předchozí krize, ale krize nabídky, která vznikla z geopolitických eh, faktorů. Já bych je označil eh, Eh, názvy A, B, C, I, Amerika, Brexit, Čína a Irán. A tyto geopolitické vlivy mohou naprosto eh, zničit eh, celý tento náš dodavatelský řetězec a reakce by v krátkodobém horizontu měla být ta politika, kterou hlásá Draghi i paní Lagarde. Taková rozpočtová politika, kterou platňují země, které mají marže jako Německo, tak aby se zaváděly holistické strukturální reformy reformy a myslím si, že Evropský parlament by se k tomuto měl připojit. Děkuji na jednu minutu, pan Šust. Ja, die Politik der Europäischen Politika Evropské centrální banky se stává stále častěji předmětem kritiky, eh, znehodnocování eh, účtů, spořících účtů. Ehm, neustále přižívání eura a řešení není na obzoru. Ehm, politika nízkých eh, úrokových sazeb je něčím, co paní Lagardova slibila i do budoucna. Já jsem přesvědčen, že je to tak správné. Ehm, změnění této měnové politiky tak eh, by naopak eh, zrychlilo přechod do krize. Paní Lagardová ale zdůraznila i to, že ECB sama nemůže být tím, kdo rozběhne konjunkturu a kdo zajistí měnovou stabilitu nutné je eh, jinak hospodařit a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 Eh, Christine Lagarde řekla, že za jeho vedení bude ECB transparentnější a blížší občanům. Prohlásila, že ECB chce porozumět eh, i občanům, nejenom trhům. Myslím, že eh, to ale není věrohodné od političky, která vždycky věřila ve volné, neregulované trhy. Také nerespektuje demokraticky zvolený orgán EU. Musíme si připomenout, že předtím zastávala několik zásadních ekonomických funkcí a nikdy nepředstoupila eh, eh, před voliče, nikdy nebyla zvolena voliči. Vedla také velkou advokátní americkou kancelář a byla také výkonnou ředitelkou eh, měnového fondu a musíme si uvědomit, že její zájmy jsou jinde než tady spíše než zájmy lidí, eh, jsou to zájmy světové elity anglosaského bankovního světa, jejichž eh, zájmy ona brání. Eh, klimatická politika, to je zásadní rozpor s tou politikou volného, volného obchodu. Evropští občané čím dál tím více konstatují, že jednotná měna má ničivý dopad na jejich kupní sílu Eh, evropská ekonomika má nejnižší eh, míru růstu na světě a přitom ECB je jediná centrální banka, která z toho boje proti inflaci dělá svůj eh, hlavní úkol. Mm, in, ignoruje investice do, nezam, do boje proti nezaměstnanosti a do dalších oblastí. Jsou to zásadní demokratické otázky, které bychom rádi položili paní Lagarde a musíme s politováním konstatovat, že tady není přítomná, takže ji položit nemůžeme. Sinčič. Pan Sinčič na jednu minutu. Děkuji. Dnes máme hovořit o finančním systému, o finančním establishmentu, ale jako to máme debatovat, když tani, paní Lagarde tady není. Já eh, bych eh, jí chtěl položit stejnou otázku, jako jsem položil Ursula von der Leyen. Jak přežije Evropa další dluhovou krizi? Eh, je viděli, jak jednala v čele měnového fondu, v čele trojky. Víme, jak působila v Řecku. Tady se snižovaly úspory, důchody, lidé si nemůžou dovolit léky a teď dostane na starosti celou eurozónu. A Chorvatsko by také se mělo dostat do této situace. To rozhodně ne. Musíme mít zelenou politiku, ale evropská politika je poháněna finančním systémem. Měli bychom tedy přejít na jiný systém Paní rozhodně není eh, někdo nový s novými myšlenkami, je to někdo, kdo bude prosazovat tu dosavadní politiku a proto moji eh, podporu nemá. Pan Děry, na jednu minutu. Pani Děry, na jednu minutu. Já tady zastupuji občany Maďarska. Maďarsko pořád eh, není členem eurozóny, my tam plánujeme vstoupit, ale musíme na to být dobře připraveni. Naše ekonomika eh, roste, zavedli jsme strukturální reformy, máme vysoký, nejvyšší eh, hospodářský růst celé Evropě, 5%. A to se promítá také do zlepšování kupní síly občanů. Byla bych ráda, kdyby prezidentka ECB vedla měnou politika, která bude v zájmu nejenom zemí eurozóny, ale i těch zemí mimo eurozónu. Neměl by tady docházet přijetí kroků, které by eh, šly proti našim zájmům. Nová prezidentka ECB by se měla postarat o to, aby nedocházelo k čerpání toho rozpočtu i eh, jinde. Nemělo by se bránit těm státům, které se připravují na vstup do eurozóny, tak aby se ty podmínky neustále měnily. Děkuji, pan Belka, na jednu minutu. President of the Prezident ECB eh, e je ochráncem Evropy. Eh, Takto to chápal i pan Draghi. Evropa a společný trh to je nejcennější aktivum, které zde vzniklo. Euro je nikoli pouze povinnost a určité omezení eh, politik a obchodu, ale i výsada. Druhá nejdůležitější světová měna. Členské státy eurozóny se nemusí bát o nedostatečnou likviditu v dobách krize, případně o měnové rezervy. To jsou dvě z mnoha výhod. To se musí neustále připomínat politikům a opakovat veřejnosti. Já jsem si jist, že právě komunikační talent paní Lagardové zde bude k užitku i vůči zemím, jako je moje země Polsko. Já jí přeji hodně štěstí a podporuji. Pan Haider na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Bilance politiky ECB za pana Draghiho je strašná. Spekulanti si opatřili levné peníze, těžili z toho um, ti, kteří neměli a drobní stradatelé zjistili, že jejich úspory mají menší hodnotu to, že máme negativní úrokovou sazbu, znamená, že si spekulanti mohou do budoucna dále zadlužovat a eh, tady eh, se handluje, eh, kdo bude prezidentem či prezidentkou ECB a nyní eh, už musí být tomu konec po osmi letech. To, ten, kdo šetří, je hlupák, ten, kdo riskuje, na tom vždy vydělá. Já to vidím naopak. Když už nebude žádná hotovost, kterou se dá někde schovat, tak nakonec budete o 10% snižovat eh, aktiva, jak už tím paní Lagardová hrozila. One minute for Mr. Eh, pan Kircos na jednu minutu. Děkuji. My podporujeme paní Lagarde a doufáme, že ona nás také podpoří, tedy eh, řeckou ekonomiku. Myslím si, že její intervence v výboru pro hospodářské záležitosti byla velice pozitivní, protože hovořila o větší flexibilitě, což by mohlo pomoci i naší ekonomice. Také by bylo dobré mít rychlejší, adekvátnější řízení těch insolventních půjček. Myslím si, že eh, tímto bychom mohli vyřešit situaci řeckých bank a reálné ekonomiky. Paní Lagarde může učinit mnohé pro řeckou ekonomiku. Další věc, kterou očekáváme, je, aby nás zahrnula do programů, programu kvantitativní expanze, který nám byl negovan v průběhu mandátu pana Draghiho. A nyní eh, si myslíme, že naše dluhopisy by měly mít lepší kvalifikaci, což bude dobré jak pro Řecko, tak pro eurozónu. Děkuji, pan Pereira. Mikrofon, prosím. Obrigado. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Kristýn Lagarde má samozřejmě nezbytné kvalifikace a osobní a politické zkušenosti, aby mohla předsedat Evropské centrální bance. Socialisté ale hlasovali pro její jmenování ze tří hlavních důvodů. Za prvé, obhajuje kontinuitu měnové politiky pana Draghiho a my v čele ECB potřebujeme někoho, kdo je ochoten čelit Eh, daným situacím, aby se zachránilo euro i použitím nekonvenční měnové politiky. Za druhé, protože je hlas pro eh, ekonomickou politiku a rozpočtovou politiku, která nehledí jenom na růst. A pak také, protože se dostavila do Evropského parlamentu, obhajovala dokončení měnové unie a bankovní unie. A myslím si, že toto paní Lagarde slíbila Evropskému parlamentu a toto my budeme po ní vyžadovat, aby splnila. Děkuji. Já vám děkuji a nyní na jednu minutu pan Sant. Lagarde. můj hlas bude další, který podpoří jmenování paní Lagarde. I, uh, souhlasím s tím, že fiskální politiky musí posílit růst v eurozóně, protože v opačném případě před paní Lagarde bude stát složitý kus práce. Je to velká výzva udržitelnosti růstu a zajištění pracovních míst. Nicméně rozhodování Evropské centrální banky, tady se na ní obracejí eh, zejména malé a střední podniky. Potřebujeme vyřešit situace eh, s systémem systemickými eh, bankami a s příslušnými úrokovými sazbami. Mnohé malé a středními podniky totiž mají problémy získat nezbytný kapitál a jsou tu centrálně stanovená nařízení, jako třeba SGP a postupy pro bankovní unii a to se prověřilo, že je čím dál méně ziskovější a považuje se to za takový e, malý problém. Ano, děkuji a omlouvám se, protože jsem přeskočila moji ctěnou kolegyni a měl to být váš vůbec první projev v tomto parlament, paní Fitzgerald. Děkuji, já bych tady chtěla Eh, výslovně přivítat jmenování Christine Lagarde do čela ECB s jejím jmenováním. Teď máme eh, dvě ženy v předsednictví těch dvou nejdůležitějších funkcí v Evropě, je Evropské komise a ECB. To je velký krok pro rovnost mezi pohlavími v Evropě. Samozřejmě, že tady je řada nevyřešených věcí, nejen v těch ekonomických nebo finančních věcech, Paní Lagarde na slyšení ve výboru Econ řekla důležitou věc a sice, že ECB musí lépe vysvětlovat svou politiku lidem, nejenom trhům. To by měl být hlavní princip jejího působení, naslouchat občanům. Důvěra v evropské instituce je méně než 50% po velmi dlouhou dobu, což ukazuje, že Evropa pořád trpí dopady eh, eh, finanční krize. V Irsku jsme prošli velmi bolestným obdobím a ty eh, dopady jsou citelné ještě pořád. Eh, na hypotékách platíme vysoké úroky, eh, bankovnictví je velmi malá konkurence a teď budeme čelit výzvám spojeným s Brexitem. Já chci vyjádřit své ocenění práce a toho, co udělala Christine Lagarde pro Irsko během finanční krize. Děkuji. Za na minutu a půl paní Delange. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že tady zazněla různá stanoviska. To ukazuje hlavně to, že Kristinu Lagarde čekají velké výzvy 19 členských států v eurozóně, celkem 27 eh, v EU, ekonomiky, které eh, se od sebe spíše vzdalují, než přibližují a přitom bude potřeba pro ně najít jednotnou politiku a dále. Eh, dobře víme, že ECB je nezávislá, není řízená politiky. A k tomu chci říct jednu věc. Hmm. Musíme si uvědomit, že politika ECB se dotýká životu milionu lidí, kteří eh, střádají na důchod nebo kteří se snaží zabezpečit své děti a během svého slyšení Christine Lagarde říkala, že chce sledovat a monitorovat i ty sekundární dopady eh, její politiky. Eh, nejde tedy jenom o banky, ale například také i o penzijní fondy. Eh, hodně se teď mluví o Eh, životním stylu Evropanů nebo způsobu života, který v Evropě máme, ale musíme si uvědomit, že to velmi často sebou nese také velké zadlužení a tedy přenášení těch nákladů na příští generaci. A nebo to může být střední eh, třída, která bude eh, spíše střádat na vlastní stáří. Děkuji. Teď se dostáváme ke Catch the Eye. Děkuji vám za to, že jste Eh, že jste využili ten elektronický přihlašovací systém. Pan Van Dalen jak první, celkem eh, vezmeme sedm eh, řečníků. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mě je klíčovou otázkou to, jaká bude politika nové prezidentky ECB. V posledních sedmi letech ECB <clears throat> se snažila zachránit finanční systém ta politika pořád pokročuje. Těch 700 miliard euro se využilo na nákup eh, státních dluhopisů. Pan eh, eh, Draghi teď bude odcházet, tak tím by ta politika měla skončit. Víme, že úrokové sazby jsou prakticky nulové a lidé, kteří si vytvořili úspory na důchod, teď se jim to vlastně nezúročuje nebyly provedeny patřičné reformy ve členských státech. Bude potřeba ukončit tuto politiku. Já doufám, že Christine Lagarde eh, to zvrátí. Děkuji. Seznam řečníků pro Catch the Eye jsme už uzavřeli. Doplnili jsme tam ještě dva další. A teď má slovo pan Makes. Děkuji, paní předsedkyně. Oproti postojům některých poslanců zde v parlamentu si myslíme, že je výsostně důležitá skutečnost, aby se paní Lagardová snažila zachovat stávající měnovou politiku ECB, zejména ty netradiční nástroje přijaté v posledních několika letech a také ty poslední z minulého týdne. Tato politika zachránila euro a několikrát jsme se takto museli vrátit zpět. Proto zaštiťujeme jmenování paní Lagarde, ale já kladu otaxu, otázku, zda eh, ten strach z, mm, mm, mm, z určitých měnových postupů, o kterých tu prohlašují členové zejména EPP, eh, nejsou jsou opodstatněné nebo ne. Kandidátka ECB na, na post ECB prohlásila, že je důležité, aby i členské státy plnily své úkoly. E, s země s velkými e, přebytky by měly dělat více a z dlouhodobého hlediska je třeba činit ještě více. Musíme rychle ukončit bankovní unii Ehm, paní předsedkyně se omlouvá, řečník byl přerušen pan Georgi. Okay, Ano, já se omlouvám, nefungoval mi mikrofon. Eh, vážení shromáždění, v podstatě se jedná o odpovědnou politiku a hlavně by to mělo spočívat v tom, pořád euro nepomlouvat, je to pořád ještě lepší měna než mnohé jiné a v globálním světě se nevyhneme tomu, že u ní zůstaneme. U paní Lagarde a ECB tam z pohledu eh, toho zdá následovat Draghiho. Každému by mělo být jasné, že to nestojí za to v tom pokračovat, vytváříme nové bubliny na spotřebitelském trhu, někdo se jich pak bude muset zbavit. Paní Lagardová sice si stojí za pokračováním té politiky, jak my bychom měli využít eh, našeho postavení, abychom ji snad inspirovali, dali nové impulzy, abychom zavedli novou finanční politiku pobídek, posílit střadatele, nikoli dlužníky a abychom měli rovnováhu. Předsedkyně přerušuje pan Ferreira. Děkuji, paní předsedkyně. ECB, FMI, Evropská komise vytvořili trojku, která intervenovala v Portugalsku, Jirsku a Řecku. Paní Lagarde, která přechází z FMI do ECB, hodně obhajovala tu expanzivní austeritu, která inspirovala programy trojky. Byly to programy, které měly devastující dopady jak z ekonomického, tak sociálního hlediska. A vůči té pohromě se paní Lagardová omlouvala multiplikátory. A ještě před nějakou dobu se připojila k hrozbám Evropské komise, aby Portugalsku řekla, že nemůže eh, jak si přestat dohlížet na své měnové politiky a uplatňovat rozpočtové restrikce. A nyní tedy je to takto kandidátka, kterou pravicové složky parlamentu a dokonce i zelení tady chtějí podpořit. Máme určitou jistotu v příští krizi eura pro Lagardovou a ostatní, kteří podpořili, se vyčerpají určité nástroje a mzdy a zaměstnanost. To budou ty nástroje, kterými budou situaci napravovat. Řečník byl bohužel přerušen. I'm really sorry. Se omlouvám. Já se snažím být férová vůči všem, milí kolegové. Každý aj obnáší jednu minutu a tady další řečník mě určitě nesklame. Euro je e, hodnotná měna, e, kterou používá 330 milionů Evropanů v 19 zemích. Jedná se o měnu, e, která pokrývá 16,5 globálního HDP, 13 globálního obchodu a navíc vybízí jiné země ke strukturálním reformám, které vedou k ozdravení ekonomiky, nabízí stabilitu lidem v eurozóně i celým zemím. Potřebujeme takovýto solidní systém, eh, v němž banky už nebudou muset se vypořádávat s špatnými úvěry. ECB dokázala, že dokáže vyřešit bankovní krizi například v Řecku a v Irsku. Já věřím, že i do budoucna tomu tak to bude. Paní Lagardová je zkušená politička, které věříme a já rozhodně hlasuji pro ní. Děkuji, pan Bergqvist. Ja, fru talman, ledamöter. Vážení kolegové, pane předsedo, Evropa stojí před velkými hospodářskými výzvami. Zároveň jsme svědky situace, kdy narážíme na hranice měnové politiky. Nemůžeme jako Trump říci eh, federální rezervě, tedy Federal Reserve, že to dělá špatně a že prezident jí řekne, co má dělat. No, snad ten dosavadní program ECB nebyl až tak ideální, jak jsme si ho přáli. Byli jsme i svědky toho, že i jiné přístupy neměly ten slíbený či dopad, v něž jsme doufali. Proto musíme i nadále diskutovat, uvažovat, jak je možné dále niancovat finanční politiky a koordinovat je. Nesmíme eh, být eh, kontraproduktivní, ale na druhé straně chceme, abychom eh, pokračovali v konjunktuře a aby měnová politika svědčila všem Evropanům. Klimatické, hospodářské otázky, migrace, vše to si žádá větší spolupráci, nikoli menší. Děkuji. Pan Papadimulos. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych vyjádřit politování za evropskou levici nad tím, že paní Lagarde není zde přítomná. Je škoda, že tu dnes mezi námi není. A takto pracovala také v Mezinárodním měnovém fondu. Evropská unie by měla posílit demokracii a frakce GUE nebude hlasovat pro jmenování eh, paní Lagarde. Jsme proti těm nástrojům, které uplatňovala jakožto ředitelka FMI v zemích, jako je Řecko, což následně vedlo k obrovské sociální bolesti

Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, vážení kolegové, je zřejmé, že ECB je velice důležitá pro ekonomickou, ekonomický růst a stabilitu měny. Paní Christine Lagarde má kapacity a schopnosti vhodné pro tuto funkci. Ona sama se představila ve výboru Econ, kde pohovořila o těchto svých schopnostech. Množí kritizují ECB, také já jsem tak činila z celé řady důvodů. Je, eh, v případech určitých eh, ekon, eh, politik ECB. Myslím si, že před námi stojí nové výzvy. Já pocházím ze země, která není členem eurozóny a myslím si, že ta zpráva eh, nyní v ECB by měla brát v potaz také předpovědi některých odborníků, protože za rohem na nás může čekat nová krize a já nechci, aby Evropská unie byla rozdělena na dva bloky, eurozónu a ty ostatní. Měli bychom velice efektivně pracovat tak, abychom podpořili naši ekonomiku, malé a střední podniky a vést politiky, které nepovedou k negativním úrokovým sazbám. To nebude ta správná cesta. Děkuji a pane komisaři Dombrovsky, si vy vidíte, že již přicházejí kolegové, kteří se chystají hlasovat, takže budete muset hovořit hlasitě. Paní předsedkyně, vážení poslanci, jak je vám známo, komise nezasahuje do postupu jmenování prezidentky Evropské centrální banky. Nicméně celá záležitost nás eminentně zajímá a pečlivě si rádi vyslechneme vaše názory jak na eh, evropskou monetární politiku, tak i na eurozónu. Ehm, paní Lagardová má veškeré předpoklady k tomu, aby se stala úspěšnou. I my vítáme skutečnost, že se jedná o ženu. Hovoří pan komisař, prokažte mu, milí kolegové, příslušnou účtu. Prosím, naslouchejte, mm, usazujte se eh, tiše, eh, pane komisaři, přibližte si mikrofon. Já vám děkuji. Eh, paní předsedkyně, nová předsedkyně ECB má před sebou velké výzvy, jak krátkodobě, tak i dlouhodobě. V bezprostřední budoucnosti bude možná potřeba intervence ECB, aby se, abychom se vyhnuli zpomalení ekonomiky. V průběhu slyšení s paní Lagardovou jsme si vyslechli eh, nějaké možné scénáře, eh, to, jak předcházet eh, přetížení ECB, například pomocí strukturálních reform, Já, milí kolegové, na vás nechci ukazovat prstem, neznám vás ani všechny jménem, ale tady prosím po pravé straně. Omlouvám se všem, nebudu tady volat to anglické od od, i když ráda bych měla podobný hlas a vyvíjela podobný eh, vliv. Pan komisař Dombrovskis reaguje na naši rozpravu a já nepokročím, neumožním pokračování rozpravy, dokud se nestišíte. Prostě vyčkáme. Uh, Rovněž sdílíme přesvědčení, že prohloubení hospodářské a měnové unie prospěje eurozóně tím, že bude odolnější a rovněž podpoří mezinárodní postavení euroměny. Rovněž eh, na slyšení výboru ECON tento měsíc jasně zaznělo, že i poslanci tohoto parlamentu sdílejí takovýto přístup. Já doufám, že budeme pokračovat ve skvělé spolupráci právě díky paní Lagardové mezi našimi třemi Eh, institucemi, tak eh, jako tomu bylo doposud. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo, za vaši trpělivost. Vážení kolegové, tímto uzavírám eh, diskusi a přecházím rovnou k hlasování. Dámy a pánové, vážení kolegové, budeme pokračovat. Než přejdeme k hlasování, mám dvě sdělení. E, první v souhledu s mm, frakcemi a podle včera přijatých změn pořadu jednání navrhuje předseda, aby zasedání ve středu odpoledne bylo prodlouženo do 21 hodin, abychom eh, mohli odpoledne všechno eh, řádně projednat. Pokud to jsou námitky, pokud ne, tak tímto schvalujeme změnu pořadu jednání. Druhé stole, eh, sdělení je, že příslušné italské úřady předsedovi Nikolovi Dantemu, to je dlouholetý č, který, který, člověk, který je dobře znám, dlouholetým členům tohoto parlamentu a e, sdělil, bylo nám sděleno, že Beto Gutierrez byl zvolen do italské vlády. Já chci kolegovi a příteli mm, pogratulovat a e, sdělit, že plným právem se může účastnit zasedání a tohoto parlamentu. Takže vítejte znovu v Evropském parlamentu. Já ist hier er darf auch aufstehen. herr bitte. herzlich willkommen. vítejte zde v parlamentu. tím se dostáváme ehm, k hlasování. První je jmenování prezidentky Evropské centrální banky. Die Abstimmung wird paní Lagarde. Um, otevírám hlasování. No, si to. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Výsledek hlasování je 394 pro, 206 pro, ti 49 se zdrželo. Gratuluji paní Lagarde. Druhé hlasování je hlasování o jmenování místo předsedy eh, Rady dohledu ehm, Evropské centrální banky. Jedná se o hlasování, o jmenování Iva Merše. Hlasování je tajné, otevírám hlasování. Končím hlasování. 379 pro, 230 proti, 69 se zdrželo. Navrhožená osoba tím získá potřebné většiny. Gratuluji. Dostáváme se ke třetímu hlasování dnešního odpoledne a to je přijetí zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Irsku. To je zpráva López Aguilar. Hlasování je tajné. Ne, není tajné, ale jmenovité. A otevírám hlasování. Končím hlasování. 588 pro, 59 proti, 29 eh, se zdrželo. Tím je tato zpráva přijata. tím se dostávám, nebo teď bychom se um, dostali ke vysvětlení hlasování, ale nejsou tady žádné přihlášky, takže tímto kon- přerušuji zasedání do třech hodin a přeji vám dobrou chuť. Thank you.